Allora diamo inizio. Dámy a pánové, zahájíme eh, dnešní odpolední schůzi. Já zde srdečně vítám paní ministrině pro venkov, mořské a životní prostředí a úřadující předsedkyni rady Elenu eh, Espinosovou. Požádáme ji, aby nám představila program španělského předsednictví v oblasti eh, zemědělství. Eh, milá Eleno, toto je eh, první předsednictví, které začíná za platnosti Lisabonské smlouvy. Jak eh, víte, Lisabonská smlouva zavádí hluboké změny pro společnou zemědělskou politiku. Je tu proces polorozhodování, které se nyní stalo běžným sporozovacím postupem a Parlament i Rada mají stejnou zodpovědnost v legislativním procesu a proto potřebujeme posílit naši spolupráci mezi Radou a Parlamentem, abychom mohli čelit výzvám stávající situace. A proto, milá Eleno, chci navrhnout, aby v budoucnosti vždy byl přítomen zástupce rady na schůzích výboru pro zemědělství a ven, mm, rozvoj venkova. A také eh, vás chceme požádat, aby náš výbor, a tedy parlament, se mohl účast, účastnit eh, schůze eh, Rady ministrů v oblasti zemědělství podle možností, které nám budou dány normami. Hodně očekáváme jak od španělského předsednictví, tak od, od vás osobně a dnes se s vámi budeme věnovat tématu společné zemědělské politiky po roce 2013 a horizontu 2020. Eh, Zejména však chceme hovořit o konkurenceschopnosti zemědělství a agropotravinářském průmyslu v Evropské unii a též o e, úloze žen v, ve venkovských oblastech. Chci také poděkovat e, zástupcům komise, kteří jsou zde přítomni a předávám bez dalšího pozdržení e, slovo paní ministrini, která nám představí program španělského předsednictví. Předávám vám slovo a děkuji za to, že jste přijala pozvání. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, vážné poslankyně a poslanci, dnes vás chci informovat o pracovním programu španělského předsednictví v oblasti zemědělství. V tomto no, pololetí, jak už uvedl předseda vašeho výboru, se eh, budeme setkávat s významnými institucionálními změnami, zejména takovými, které budou umožňovat Evropskému parlamentu, aby se um, hlouběji účastnil uh, Eh, legislativního procesu v zemědělské oblasti i v jiných oblastech. Protože jako eh, řádný eh, a běžný mm, pracovní postup bude považován spolurozhodování. A my velice rádi jako španělské předsednictví s vámi budeme spolupracovat. Samozřejmě rozhodnutí, která budou přijímána, díky této skutečnosti eh, budou eh, legitimnější, budou demokratičtější a my v nich budeme blíže našim občanům. Máme určité priority v oblasti zemědělství a já se je budu snažit vám sdělit co možná nejstručněji a rychle, abychom potom mohli eh, hovořit o vašich možných stanoviscích nebo pokud budete mít nějaké pochybnosti a nejistoty, abychom je mohli vyjasnit. Takže naše předsednictví se zabývá zemědělstvím a e, potravinářským průmyslem. Pro nás to jsou strategické, strategická průmyslová odvětví, protože zapotřebí poskytovat e, za nízké e, ceny, za přístupné ceny bezpečné potraviny našim obyvatelům. Tímto můžeme přispívat k ekonomickému růstu, k udržitelnému růstu naší ekonomiky. A Dalším cílem je také chránit životní prostředí a bránit klimatickým změnám. Navíc chceme i přispívat k plnění cílů tisíciletí. Zaměříme se na tři priority. Ve společné zemědělské politice eh, od, od roku 2013, 13 eh, pardon, chceme eh, podporovat agropotravinářský průmysl a chceme také posilovat úlohu žen ve venkovské oblasti. Budoucnost SZP po roce 2013 je pro nás priorita, jak jsem říkala. A to proto, aby Evropa mohla posilovat svou produkci zaměřenou na trh a Eh, proto potřebujeme takovou společnou zemědělskou politiku, která bude silná. Evropská unie nesmí rozbíjet společné eh, politiky, které odpovídají eh, politikám smlouvy a které byly uspokojivým způsobem plněny. A také, jak už jsem uvedla, Evropská Unie, tedy s ohledem na společnou zemědělskou eh, politiku, by eh, měla brát vždy v úvahu, že společná zemědělská politika stojí jako základ naší stability a je zapotřebí, aby byla eh, obdařena patřičným rozpočtem, protože jedině tak budeme schopni plnit nové výzvy a potřeby společnosti. Diskuze o budoucnosti SZP není ničím novým. Začala už před uzavřením vyjednávání o e, přeskumu e, společné zemědělské politiky. A e, Znamená to tedy, že se jí věnovala již předchozí předsednictví. Španělské předsednictví se bude zaměřovat na nástroje zaměřené na řízení trhu a krizí. A to jsou nezbytné prvky společné zemědělské politiky. Naše priority tedy budou zaměřeny na to, abychom Eh, podporovali zemědělský potravinářský průmysl. Naší ambicí je udržet eh, investice do výzkumu a rozvoje, do diversifikace produkce a eh, do toho, aby náš průmysl pronikl na další mezinárodní trhy. Eh, naše výrobky musí pronikat do třetích zemí, je třeba, aby zde docházelo k vzájemnosti, tedy vzájemné výměně, ale také je třeba zajistit bezpečnost potravin. To je třeba mít na paměti ohledně dováženého zboží do Evropy. A dalším cílem našeho předsednictví je také zlepšení fungování eh, potravinového řetězce, potravinářského řetězce. Je třeba Eh, zde ve sjednání na mnoha úrovních. Naše práce se bude zakládat na sdělení komise o tom, jak zlepšit eh, fungování potravinářského řetězce v Evropě. Eh, agropotravinářský průmysl reprezentuje 2 HDP v Evropské unii. To je velice důležitý údaj. A 13,5 eh, eh, celkového zpracovatelského průmyslu. Eh, je tu 310 velkých firm, někteří z nich dokonce mají vedoucí postavení na celosvětové úrovni. Pracuje v tomto sektoru. To znamená, že musíme těmto podnikům také pomáhat, aby v období krize eh, mohli přežít a po uplynutí krize, aby byly stále tyto firmy konkurenceschopnější, aby vytvářely nová pracovní místa, a aby mm, rodila růst a byla schopna překonávat, byly schopny překonávat také evropské hranice. Abychom byli schopni eh, prodávat ve třetích zemích. A dalším tématem je úloha ženy ve, na venkově, ve venkovském světě. To je další naše priorita. Eh, jsou zde určité potíže, například eh, v přístupu k technologiím je tedy eh, také málo žen v rozhodovacích pozicích na venkově, v zemědělství. Proto je zapotřebí prosazovat politiku o rovnosti pohlaví rovných příležitostí. A toho nelze samozřejmě dosáhnout, pokud se nebude zvyšovat účast žen e, v těchto orgánech. Takže to jsou témata, o kterých e, chceme jednat v následujících měsících. Ehm, všechna tato témata mají obrovské dopady na zemědělství a na vývoj venkova. Jedná se o e, sledování vývoje jednání ve VTO, Eh, jde o proces eh, zjednodušení eh, evropské legislativy a také zejména u podmíněnosti a, a také se budeme věnovat mlékárenskému odvětví. Budeme se zabývat také pohodou zvířat a pokusy na zvířatech, takže Eh, chceme se věnovat eh, tématům, kterým již se věnovalo švédské předsednictví, eh, se kterým se spolupracujeme a spolupracovali jsme. Jak vidíte, tento Semestr bude plný výzev a doufáme, že budeme moci vést v duchu spolupráce a koordinace s Evropským parlamentem, protože to bude nejlepší způsob, jak reagovat na očekávání jak zemědělců, tak našich občanů a jak tato očekávání plnit. Teď vám chci nabídnout mou plnou spolupráci, co by před, předsedkyně eh, rady je samozřejmě eh, chci s vámi vést týmovou práci a to proto, aby Evropa byla silnější a byla blíž občanům. V oblasti zemědělství se budeme snažit dosáhnout eh, velice důležitých výsledků a já vám děkuji za pozornost. Děkuji. Paní ministrině, děkuji za tuto prezentaci. Silná společná zemědělská politika pro budoucnost, aby nedocházelo k rozbíjení politik, to jsou témata, o kterých už jsme hovořili při slyšení s novým komisařem. K němuž došlo před pár dny. Téma konkurenceschopnosti. Myslím, že se rýmuje se vzájemností. A my víme, že to jsou pravidla, eh, které Evropa si stanovila ohledně bezpečnosti potravin, blaha zvířat eh, a nyní k nim ještě je připojena ochrana eh, životního prostředí, s na klimatické změny, je třeba myslet na eh, export eh, produktů. A to znamená, že toto téma je silně spjato s hospodářskou soutěží a s konkurenceschopností. Děkuji tedy za tuto prezentaci a nyní budou následovat dotazy. Jako první má slovo paní Jägl. la primera. Okay. Jako první Len Garcia. Eh, Děkuji paní ministrině za to, že jste eh, k nám eh, přišla a představujete nám dnes španělské priority. Zemědělství. Před sebou máme celou řadu výzev i příležitostí. Tento sektor v poslední době hodně utrpěl. My jsme se setkali nedávno s designovaným eh, komisařem a vyslechli jsme si novou vizi eh, k zemědělství a k příslušným politikám a eh, společenství, než bylo u paní fischer -Bohlové. Já bych se ráda zeptala na dvě věci. Za prvé dohody, které máme jako Evropská unie se třetími zeměmi, konkrétně dohoda EU Maroko, která byla uzavřena před několika týdny. I když eh, jsme udělali celou řadu ústupků zemím, jako je Maroko, protože uh, naši uh, výrobci uh, očekávají vždycky uh, toho více než ve třetích zemích. Mm, mm, myslím, že uh, chtěl bych se ptát, jestli neohrožujeme výrobce tady eh, v Evropě, například ve Španělsku. Výrobci budou chtít vědět, eh, co eh, si myslíme tady v parlamentu, jestli budeme proti té dohodě nebo ne. Já mám v zásadě dvě možnosti na radě. Buď bychom mohli využít tohoto předsednictví a upravit tu dohodu, pozměnit ji, nebo bychom mohli nalézt, se pokusit nalézt opatření, kterými budeme zajišťovat, aby třetí země dodržovaly přesně tu dohodu. Myslím si, že to je možné a nezbytné. Ovšem v mnoha případech třetí země nedodržovaly pokyny stanovené dohodou. Závěrem eh, bych se vrátila k budoucnosti SZP. Vaše ministerstvo vydalo dokument, eh, který vítáme, Ovšem, vy tam eh, v něm eh, nevylučujete spolufinancování od roku 2013 dále. Jak přesně se tady stavíte ke společné zemědělské politice? My jsme slyšeli pověsti o tom, že Sarkozyho vláda je proti. A závěrem je možné, že v Evropě by se vytvořila nějaká listnická politika. Považujete to za reálné? My jsme dnes dopoledne hovořili o ekologické problematice. Často hodně hovoříme a pak Eh, nemáme peníze na to, abychom v praxi zrealizovali politiky, které vymyslíme. Váš dokument o eh, společné zemědělské politice neřeší problematiku příjmů. Zaručené eh, příjmy, zaručené ceny jsou něco, proti čemu se musíme postavit. Spojené státy například garantované ceny mají. Co budeme dělat eh, v nové politice s zaručenými cenami? Děkuji a nyní Luis Kapulaš Santos. Děkuji. Chtěl bych začít tím, že přivítám paní ministrini a popřeju nejlepší úspěchy jménem svým a naší politické frakce. Máme od vás velká očekávání. Je dosti běžné, že zde hovoříme často s někým, kdo je ministrem životního prostředí a zemědělství zároveň a myslím si, že španělská vláda velmi dobře rozhodla, když eh, vlastně před, předpokládá tu větší návaznost těchto dvou oblastí a také mě velmi potěšily ty priority, které jste vytýčila. Chcete silnou společnou zemědělskou politiku pro Evropu, Říkáte také, že potravinářské a zemědělské odvětví je klíčové. Dnes dopoledne jsme měli slyšení, které se týkalo návaznosti zemědělství a klimatických změn a bylo to na základě eh, zprávy s eh, kolegy Stefan de Foll. Z toho jsme dovodili, že zde skutečně existuje potřeba posílit prvky ohledu na klimatické změny v návaznosti na zemědělskou politiku. A musíme to dělat pragmaticky, nikoli jenom spekulativně. Dále se domnívám, že je důležitá, že, důležité, aby zaměstnanost dala určitou důvěryhodnost společné zemědělské politice. A tady mám otázku. Máme před sebou velké výzvy, zejména eh, pro následující dva roky. V současné době připravujeme reformu a ty dvě eh, klíčové věci jsou rozpočet, a k tomu se nebudu teď vyjadřovat, a eh, vy jste, paní ministrině, řekla, že společná zemědělská politika by měla mít dostatečný rozpočet, ale nejdříve musíme rozhodnout, jaký model si představujeme pro evropské zemědělství. Kontroverzní věcí je co bude základem, co bude kritériem pro přímou pomoc, to budeme muset vyřešit. A bude to muset být do roku 2013 celá odděleno od produkce. Jaké jsou vaše představy v této oblasti? Jaké by mělo být kritérium, aby společná zemědělská politika byla vyváženější mezi regiony a členskými státy? Uh, you, Děkuji, George Line. Já bych chtěl přivítat paní ministrini a podpořit její projev, zejména to, že podporuje silnou společnou zemědělskou politiku a trvalou udržitelnost eh, eh, zemědělství v Evropě. Chci se zmínit o jedné klíčové věci, prioritě, kterou zmínila pro španělské předsednictví, a to je stabilita na trhu. My jsme eh, v poslední době, zejména v eh, mlékárenství, eh, zaznamenali velkou volatilitu, kdy se ceny velmi proce měnily. Můžete se vyjádřit k tomu, zda si myslíte, že jsou zde určité um, Eh, určité eh, poučení, které si můžeme vzít z té eh, krize mlékárenství a které by nám umožnily se vyhnout následující krizi, tak aby komise efektivněji a rychleji byla schopna reagovat, než tomu bylo naposled, tak jak to říkali kritici. A myslíte si, že potřebujeme nějaké další nástroje, které by řešily takové krize, jako byla ta krize mlékárenstva a mlékárenská a další možné budoucnosti. Děkuji. Grazie, George. Martin. Děkuji. Martin Hoštenger má slovo. Ja, Frau Ministerin, ich darf Sie auch im Namen Paní ministrině, i já bych vás chtěl eh, jménem naší frakce tady přivítat. Eh, eh, doufáme, že se s vámi bude dobře spolupracovat a po vašem prvním vystoupení můžeme docela jistě říci, že kladete akcenty správně. Přáli bychom si samozřejmě, abychom jako výbor zaujímali jinou roli, abychom uh, intenzivněji spolupracovali, abychom v rozhodovacím řetězci uh, byli jako výbor uh, plnoprávně uh, zahrnuti a abychom uh, jenom nerazítkovali rozhodnutí. To znamená, chtěli bychom intenzivnější výměnu uh, informací tady do budoucna. Už eh, jste se eh, dotkla spíly věcí a já bych vás eh, podpořil v jedné a děkuji vám, že jste se o tom zmínila. A sice důležitá role zemědělství, role zemědělství v tvorbě pracovních míst. V posledních letech to tak trochu přichází zkrátka, že zejména v dobách hospodářské krize je na to třeba klást váhu a že v venkovském prostoru eh, je takto zajištěna spousta pracovních míst a my s vámi souhlasíme. Posílení role eh, žen, to je také velice důležitý úmysl. Eh, ženy samozřejmě pracují v zemědělství a role žen zatím není patřičně zohledňována. Jako frakce by nás zajímalo, protože v posledním půl roce jsme se zabývali intenzivně mlečnou krizí. Jestli chcete přijít s nějakými novými myšlenkami v souvislosti se skupinou na vysoké úrovni, je pro vás eh, téma eh, regulace trhu po roce 2013 úplně mimo diskusy, nebo jste připravena o tom naopak s námi znovu debatovat o tomto? Další eh, důležitá věc, o které jste zatím nehovořila, Eh, v současné době probíhá rok biodiverzity. Eh, zatím jsme eh, nedosáhli cílů, které jsme si sami, sami stanovili. A já bych se chtěl zeptat, jak tohle chcete zohlednit ve své další práci. A ještě jedna věc, možná to byste mohla trochu konkretizovat. Hovořila jste o, tom, že bychom měli vytvořit určitou v určitý, určitý prostor pro tržní hospodářství a máte nějaké konkrétní e, nabídky. Já vím, že tady budeme mít první e, zprávu, je to e, velice zajímavé téma, jak obnovíme tržní rovnováhu do v budoucna. Takže máte, co byste k tomu tedy navrhla? A poslední otázka VTO. Do jak Eh, míry souhlasíte s eh, na eh, zory nového komisaře, že pozice EU není vyvážená? Měla by být vyvážená? Děkuji. Nyní Elizabeth Jägl. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně rady. Vítejte srdečně na zasedání našeho výboru. Děkuji vám za předsed, představení vašich priorit. Na zasedání eh, rady jste eh, představila podobné věci a všechno, co si od vás čtu a od mm, budoucího komisaře, co si čtu, tak eh, si myslím, že byste mohli být dobrý tým. A když s námi budete spolupracovat, tak opravdu společně vytvoříme silnou trojku v nadcházejícím roce. To je můj jednoznačný eh, dojem a já vás poprosím o tu spolupráci. Především bych poukázala na téma eh, ženy na venkově. Jsem ráda, že jste si z toho udělali jedno, eh, jednu z vašich priorit. Ovšem v tomto kontextu nemůžeme hovořit jenom o ženách, které pracují v zemědělských podnicích, ale musíme vnímat zemědělský, nebo venkovský prostor jako celek. Uvědomíme si, že chceme mladým lidem dávat prostor eh, všude. Můžeme se eh, eh, zabývat například v cizineckém ruchu, cizineckým ruchem. Já Eh, zodpovídám eh, za eh, směrnici o pokusech na zvířatech tady v zemědělském výboru. Vy jste o tom také hovořila jako o svém tématu. My jsme se shodli téměř se všemi frakcemi i se, švédskými, i se švédským předsednictvím. Já bych se vás chtěla zeptat, jak vidíte tu schodu v tomto bodu a jak v tom chcete dále jednat, tak abychom to už brzy mohli uzavřít. Děkuji. Děkuji. Pan paní Garcia Gracias, señor presidente. Señora presidenta, rey... Děkuji. Pane předsedo, paní ministrině, já bych ráda se tež připojila k těm vysloveným díkům a děkuji za to, že jste se s námi podělila o vaše priority. My jsme Již, eh, již po nějakou dobu hovoříme o budoucnosti společné zemědělské politiky a chceme, aby na základě Lisabonské smlouvy eh, hrál parlament aktivnější a vůdčí roli při rozhodování o budoucnosti zemědělské politiky. Parlament by měl hrát silnější úlohu při koordinaci e, úloh e, rolí všech evropských institucí. Ve své prezentaci jste zmiňovala, že zemědělství je strategickým sektorem, že je klíčové, abychom toto zdůraznili všem, kteří mají pochybnosti o, té, o tom strategickém významu a zemědělství je klíčové pro všechny aspekty, které jsou dnes ve světě hlavními výzvami klimatické změny, bezpečnost potravin a tak dále. Měli bychom dále mít eh, na mysli a nezapomínat na tu práci, která vz, Eh, kterou zemědělství, na úlohu, kterou zemědělství hraje pro venkovské obyvatelstvo. Eh, máme různé programy, které se snaží zabránit eh, exodu obyvatelstva a tyto mm, aby ty zemědělské venkovské oblasti zůstaly zachovány, je potřeba, aby tam nadále probíhala zemědělská výroba, aby se pěstovalo. Já mám několik otázek k těm prioritám, které jste zmiňovala. Jakým způsobem si představuje ty reformu, jak bude pokračovat od roku 2014 do roku 2020. Ty diskuse k tomu probíhají zde v Evropském parlamentu my jsme tu o této věci hovořili v různých slyšeních a jaké představy máte pro zajištění konkurenceschopnosti eh, zemědělského odvětví a úloha žen v ve venkovském a zemědělském životě. Já si myslím, že to je klíčová priorita. Máme již určitá opatření, která byla španělskou vládou přijata, jak víme. Eh, eh, a to ukazuje, eh, na druhé straně se ukazuje, že na těch hospodářstvích, že je třeba leco stále změnit. Často ženy pracovaly v tomto sektoru, ale jejich práce je neviditelná, jejich práce E, zůstávala nepovšimnutá a to je podle mě klíčová otázka. A nyní paní místo předsedkyně Nikolesku. Děkuji, paní ministrině, za to, že jste mezi nás dnes přišla a přeji vám hodně úspěchů. Stejně jako kolegové, kteří již hovořili, bych připojil otázku, která se týká úlohy žen ve venkovském prostředí. U nás žije 40 obyvatel ve venkovském prostředí a z nich asi polovina jsou ženy. Vy jste již zmiňovala stárnutí venkovské populace a zajímalo, zajímalo by mne, jakým způsobem chcete podpořit mladé eh, farmáře, mladé zemědělce. Děkuji. Grazie, Niculesco. Martinez. Děkuji, pan Martinez. Gracias, presidente. Ministra, la verdad es que las prioridades que has destacado, pues lógico. Pravdou je, že ty priority, které jste vyslovila, jsou priority, které se setkávají s naší podporou a jsou v souladu s politikami, které Eh, které máme i u nás a s nimi se plně stotožňujeme. Mám několik eh, poznámek. navazují na to, co řekl kolega Garcia Pérez. Mám za to, že zcela souhlasíme, nebo jsme zcela v souladu s tím, co jste řekla, s vaší prezentací, vaší prezentací pro nás není přijatelné, abychom snižovali rozpočet a financování pro společnou zemědělskou politiku. Ale jak to máme uvést do souladu s těmi závazky, které jsme eh, vyslovili, které jsme učinili eh, ve prospěch jiných politik na komunitární úrovni. Nechceme, aby eh, zemědělská politika byla jedinou komunitární politikou. Chceme v ní pokročit, ale jak můžeme pokračovat v tom rozšiřování, aniž bychom zároveň krátili rozpočet. Buď budeme muset zvažovat spolufinancování a nebo navýšení rozpočtu, což by bylo naprosto nevyhnutelné pro to, abychom vybudovali takovou Evropu, jakou si představujeme v souladu s Lisabonskou smlouvou. Eh, jsou tady význačná odvětví, velmi mocná odvětví, která ehm, si uvědomují velikost toho rozpočtu, který jde ve prospěch společné zemědělské po, eh, politiky a mají za to, že je nadměrný ten rozpočet. My bychom se neměli těmito odvětvími nechat ovlivnit ani v parlamentu, ani v jiných institucích. Já se zajímám o jeden aspekt a to je humanitární pomoc. Když hovoříme o, smlouv, o dohodách, které byly podepsány s Marokem, je třeba vědět, jakou úlohu kdo hraje. My tyto, my tyto um, smlouvy nijak nepozměňujeme. My je buď ratifikujeme, nebo nikoli. Nemůžeme hovořit o, změn, o změnách ve smlouvách, které nelze měnit. A je nebezpečné, když takovým Eh, lehkovážným způsobem a k té, v té diskusi k těmto smlouvám přistupujeme. Nemůžeme se vyhnout eh, kvótám dovozu eh, na dovozy ze třetích zemí. Nemůžeme volit mezi dovozem rajčat a Eh, a eh, tím, zda přijedou eh, na lodích imigranti. To není jedno nebo druhé. Je, jde o to zvážit a rozhodnout, co chceme, čeho chceme dosáhnout a přitom nesmíme zapomínat na to, že jsme hráči v globalizovaném světě. Pokud hovoříme o španělském hlavním městě, evropském hlavním městě, které je ohroženo nebo zaplaveno marockými eh, výrobkami, výrobky, tak eh, tady je skutečně, to je skutečně vážný problém. My jsme <clears throat> velmi rádi, že jste dnes k nám promluvila a víme, že aktivity, kroky ministerského a španělského ministerského předsedy. My jsme si jejich vědomi a jsem si e, vědom, nebo jsem si jistě, že tady je i úloha pro ženy. Děkuji panu Martinensovi. Pan Haňon. Děkuji, pane předsedo. E, tři věci. Vy jste e, vy jste sám toto zmínil, pane předsedo, a to jsou vzájemné obchodní eh, dohody. My, nás to čeká za dva eh, roky, kdy v Itálii a ve Španělsku zvláště nebudou eh, nebudou moci produkovat dostatek vajec a drůbeže a budou se muset dovážet z Ukrajiny a z Indie. Vztahy s VTO jsou takové, že nemůžeme zakázat dovoz čehokoliv na základě metody eh, výroby. Mě by zajímalo, mě by zajímalo, jakým způsobem tomu chcete čelit. Druhá věc je úloha žen v, hospoda- eh, v zemědělství. Je to Eh, buď jenom jakási představa, jakési přání, anebo budete muset dát peníze na to, eh, peníze na to, anebo je budete muset přinutit nějakým byčem, tedy právním předpisem, protože eh, je, není mnoho žen, zejména v živočišné výrobě, u drůbeže, ale zůstává skutečně jedna úplná pevnost pro muže a to je operat, tedy provozování nebo řízení traktorů a jiných zemědělských strojů. Chcete nutit, aby, e, jste, aby se tedy změnila i konstrukce traktorů, tak aby je mohly často řídit i ženy. A co se týče klimatických změn, ty, můžete mne ujistit, že skutečně budou rozhodnutí ke klimatickým změnám založena na vědeckém posudku. Děkuji, Stefan Lefol. Bon, c'est <clears throat> pas facile d'intervenir après M. Agnew, toujours. Euh, a des manières assez imagées de, les choses. Moi, je... Bylo obtížné sledovat to, co říkal Mm, předřečník. Já mm, plně podporuji cíle, které byly již eh, zmíněny, zejména co se týče úlohy žen v, ve venkovském zemědělském prostředí. A to patří, platí nejenom pro tato odvětví, ale pro všechny ostatní. Také souhlasím se všemi cíly, které byly nastaveny pro uh, E, zemědělsko-potravinářské odvětví. Musíme e, tuto dimenzi rozvíjet, a protože je to odvětví, kde lidé nacházejí své živobytí a zaměstnanost. Je to také otázka potravinové politiky, ale navíc bych zde přidala ještě jeden prvek k zemědělství a životnímu prostředí. Na konferenci v Saragoze, která se týkala vody, tam eh, se hovořilo o celém aspektu eh, politiky životního prostředí zemědělství, je i o životním prostředí, kromě toho, že je zdrojem pracovních míst. A je potři- souhlasíte s tím, že životní prostředí musí být zapracováno do pohledu na zemědělství. Nová zemědělská politika, eh, budete se zúčastnit této debaty, co se týče obecného směřování zemědělské politiky po roce 2013. Můžeme zde si pře- můžeme si představit zemědělskou politiku po, po roce 2013 jinou, než jakou ji známe dnes. Já jsem viděl, že tady jsou určité cíle vašeho ministerstva, které se týkají reorganizace prvního a druhého pilíře. Můžete k tomu říci něco detailněji, prosím? A jinak ovšem mohu říci, že podporuji vaše cíle a máte naši podporu. Děkuji, Stefane. Mám tady ještě sedm dalších eh, poslanců, kteří chtějí klást otázky, takže bych prosil o stručnost Jose Bofe. Paní ministrině, dobré odpoledne. Já mám na vás tři otázky. První otázka se týče obecného kontextu situace v Řecku, možná, že víte, že v Řecku probíhají velké eh, demonstrace zemědělců a venkovanů, tisíce lidí je na ulicích, blokují hranice, protože malí farmáři se dostali do potíží, stejně jako v jiných zemích za radu dohod, rozhodli jste eh, již, že budete nějakým způsobem zasahovat, aby se zlepšila situace řeckých eh, zemědělců a venkovského obyvatelstva? A pokud ano, jaké jsou vaše představy o tom, co byste měli dělat? Druhá otázka. Komise v celé řadě, při celé řadě příležitostí již uh, zmínila že přebytková hodnota na produktech, která se vrací tedy těm farmářům, klesá. Bylo to 30% před deseti let před 95, teď je to 25%, je ta návratnost. To jsme zjistili v rámci našeho výboru, takže se zdá, že Eh, přicházejí farmáři o zisky. Ty peníze jdou eh, řetězcům eh, supermarketů a distribučním firmám. Ty reformy, které máte na mysli, budou reagovat nějak na tento vývoj a obavy s ním související? Pan kolega Heusling zmínil, že <clears throat> rok 2010 je rokem biodiverzity. My o tom hovoříme obecně, ale mne zajímá zemědělská biodiverzita. v Evropě a zejména ve Španělsku narážíme na problém, který mají farmáři, kteří pěstují bioprodukci, organickou produkci. Eh, protože eh, vždy je jejich eh, produkce kontaminována i geneticky modifikovanými rostlinami nebo organismy. Máte, berete ohled na právo farmářů pěstovat takovým způsobem, jakým chtějí, protože bohužel i tato produkce organická je vždy kontaminována a dva, dva, <clears throat> tento rok 2010 by měl být pro ty, kteří s tím nesouhlasí. Děkuji. Já bych rád poděkoval paní ministrině za eh, prezentaci prioritních cílů španělského předsednictví. a navážu na pana Bového. A, eh, a eh, řeknu, že to byl velice dobrý popis situace popsal to dobře situaci v Řecku. Eh, zemědělci se eh, vydali do ulic, zastavili dopravu a nejedná se jenom o naši zemi, ale i o například eh, hraniční oblasti Bulharska. Je to taková známka zoufalství. Na venkově v Řecku a jinde, vzhledem k tomu, co společná zemědělská politika udělala já patřím k frakci EPP, ale mám ten dojem, že ten model je špatný pro výrobu i pro spotřebitele. Kdo z toho má prospěch? Myslím, že nadárodní firmy v eh, zemědělském komplexu. To jsou ty velké firmy. A také ty mezinárodní, součástí mezinárodního potravinového řetězce a potravinářského řetězce v eh, distribuci potravin, tím myslím. Zeptal bych se tedy španělského předsednictví, zdali eh, chce zavést podpůrné mechanismy eh, pro některé zemědělské eh, trhy. Například jsme zde byli svědky podpory pro mléčný sektor, který byl zcela, která byla odůvodněna. Bude nějaká taková podpora například na, pro zemědělskou výrobu na jihu, na ukládání e, výrobků nebo intervenční sklady? Za druhé, e, chce španělské předsednictví e, se zamýšlet na společnou zemědělskou politikou po roce 2013? kam eh, se bude EZP eh, orientovat po eh, tomto roce. A v tomto kontextu se zeptám na kolo z Dauha. Myslíte si, že nabídka, kterou učinila Evropská unie v tomto kole, stačí? Je zřejmé, že vyjednávání zatím bylo docela dlouhé. Došli jsme tak daleko, jak je to jenom možné, nebo budeme teď komisi dávat nový mandát, protože komise samozřejmě eh, má většinu toho eh, vyjednávání na sobě. Děkuji vám, paní Kaněte. Pane ministře, paní ministrně, děkuji eh, vám za <laughs> krásné představení priorit. Pocházím z Lotyšska, země, která byla tvrdě stižena hospodářskou krizí. Za krátkou dobu muselo být, musel být rozpočet seškrtán o půl miliardy eur. A to, je, to velmi těžce dopadlo na eh, zemědělce, na malé zemědělce, drobné zemědělce. A Lotyšsko také. Lotyští zemědělci také dostávají šestkrát méně v přímých platbách než eh, zemědělci v jiných členských státech, ve starých členských státech. A proto bych se chtěla eh, zeptat na eh, vaš, vašeho předsednictví, protože za vašeho předsednictví eh, začnou probíhat právě první debaty o reformě společné zemědělské politiky. Jakým směrem myslíte, že by se měla společná zemědělská politika vyvíjet? Já si myslím, že jednou z základních zásad debaty by měla být Eh, spravedlivé, by mělo být spravedlivé rozdělení eh, eh, dotací, tak aby zemědělci v, měli všude v EU rovné podmínky. Potom bych vás chtěl upozornit na to, jak by poslanci Evropského parlamentu po vstupu eh, Lisabonské smlouvy v platnost měli být eh, zapojeni do spolurozhodování o zemědělských otázkách. Neuběhlo zatím mnoho eh, času a španělské předsednictví bude muset inovativně provádět předpisy o spolurozhodování a proto budete stanovovat určité precedenty. Poslanci ovšem jsou lidem eh, v Evropské unii nejblíže a proto náš eh, názor musí být eh, zohledňován. Nedávno se hovořilo hodně, nebo v poslední době se hovořilo hodně o pilířích zemědělské politiky. Panují představy o tom, že fondy rozvoje venkova budou přesměrovány na regionální rozvoj. Já bych se eh, ráda zeptala na váš názor na toto. Děkuji. Pan Sikeresky. Paní ministrině, Evropské zemědělství je velice rozmanité. Máme malé podniky, velké podniky, určitý eh, druh zemědělství se provozuje na severu či na jihu Evropy. Jsou oblasti, které jsou příznivější pro zemědělství či méně příznivé. Máme taky SZP. Eh, chci říct bohu díky. Ještě, že jsme našli toto dobré eh, řešení. A teď se chci zeptat, jak bude vypadat situace pro roce 2013 se společnou zemědělskou politikou. Pan Berlato? Děkuji, pane předsedo. Chci se upřímně přivítat paní ministrini. Je jasné, že musíme sdílet její priority, protože jsou nezbytné pro jak její činnost, tak činnost španělského předsednictví v tomto pololetí. Zejména když se zmiňovala o strategické úloze zemědělství. Hodně se hovořilo o mnohofunkčnosti, polifunkčnosti zemědělských podniků a je třeba, aby zemědělští podnikatelé mohli působit ne jako zahradníci, ale aby mohli eh, se zabývat eh, nejen tedy životním prostředím, ale i eh, tvorbou zemědělského zisku. Toto je rok biodiverzity. Paní ministrině, nemyslíte, že nadešel okamžik k přeskumu oblast biodiverzity a e, směrnici 409 to je e, směrnice o ptácích, která má přílohy starší než 30 let. Jedná se o směrnici schválenou v době, kdy členských států bylo ještě velmi málo Teď už je tu 27 členských států a snad by bylo vhodné podívat se i na ty přílohy, revidovat je a poskytnout lepší nástroje k ochraně fauny, nejen životního prostředí. Důležitou věcí, kterou jsem také chtěl říct, je, že když jste hovořila o těch prioritách a o práci žen, já jsem z toho vytušil přání, aby se navýšila zaměstnanost žen. Eh, komise uvedla, že chce zrušit eh, odvětví tabáku. My o tomto odvětví budeme hovořit po vaší prezentaci, protože uslyšíme studii o, o eh, důsledcích tohoto rozhodnutí Komise o zrušení odvětví tabáku. Na stránce 15 vidíme, že pokud tato špatná politika ohledně tabáku eh, bude eh, přijata, aplikována, dojde k výrazně negativnímu dopadu na zaměstnanost. A pravděpodobně se to nejvíce bude dotýkat žen. Takže místo toho, abychom se zabývali vytvářením nových eh, míst, proč se nestaráme o to, abychom zachovali místa, která už jsou a proč eh, tedy nevyužít potenciálu tohoto odvětví, které navíc přináší velké zisky? A co si myslíte o těchto návrzích komise? Chci připomenout, že tyto návrhy byly čtyřikrát zavrhnuty Evropským parlamentem, který většinou hlasů potvrdil, že všechny politické skupiny nechtějí ničit tabákové odvětví, ale že je třeba jej přizpůsobit, stejně jako další odvětví zemědělství do roku 2013. Co si o tom myslíte vy, paní ministrině? Děkuji vám. Michel Danten. Merci, madame la ministre. Děkuji vám, paní ministrině. Vy jste hovořila o svých prioritách a já musím říci, že s poděšením sleduji že hospodářské subjekty zemědělského světa nejsou eh, středobodem vaší pozornosti. To je, myslím, dobrá známka. Uvědomuji si, že jste, eh, eh, že budete řešit docela jistě obtížné věci. V nadcházejících pěti měsících pojedete na VTO a my doufáme, že bude dosaženo dohody v obchodním kolezdu a jak chcete vyřešit ty zbývající problémy, například zdravotní problém? Otázku eh, v blahobytu zvířat. To jsou trumfy eh, evropského eh, potravinářsko-zemědělského modelu. A nyní poslední ze sedmnácti řečníků. Pan Kotez Lastra. Paní, paní ministrině, vítejte mezi nás. Je nám potěšením, že jste k nám zavítala do našeho výboru a že jste nám vysvětlila hlavní linie vašeho předsednictví ohledně zemědělství a venko, rozvoje venkova. Mám e, následující dotaz. Podle vás, co potřebuje společná zemědělská politika? E, potřebuje také přístup na další trhy? Děkuji. A nyní Paní ministrině, máte slovo k tomu, abyste mohla odpovědět. Předem již děkuji za možné odpovědi a za ujištění, které nám můžete poskytnout. Prosím. Ty. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na všechny dotazy, které zazněly. Nicméně eh, v zájmu dotažení časového harmonogramu se na některé otázky eh, raději rozhodnu odpovědět písemně. Nicméně eh, budu se snažit odpovědět každému z vás v tom pořadí, ve kterém jste otázky kladli. A paní Evangelia se ptala na dohodu EU-Maroko na obecné úrovni a potom se eh, eh, zeptala na několik konkrétních věcí. Já bych vám připomněla, že revize zemědělského protokolu a Eh, přijetí eh, dohody EU eh, a Maroka v rámci barcelonského procesu vedlo k vytvoření oblasti volného obchodu, nebo mělo vést k vytvoření oblasti volného obchodu roku 2010, což už nezvládneme. Všechno to bylo iniciováno na barcelonském summitu v roce 2005. Tehdy rada přijala mandát na vyjednávání s Marokem. To je tedy obecný kontext, ve kterém se nacházíme. Od té doby jsme se tedy pohnuli k ehm, ve vyjednávání a od několika členských států ve e, středozemním, v okolí Středozemního moře, mezi nimi od Španělska, jsme dostali e, požadavek na zahrnutí e, Mm, doložky o citlivých produktech pro Evropskou unii. S odkazem na konkurenci od marokských produktů. Tak, abychom mohli eh, sladit tu výrobu ve Španělsku a v Maroku. Všechny ty zranitelné eh, produkty jsou na seznamu a budou eh, k ním existovat konkrétní pokyny. Další aspekt, který je třeba mít na paměti, je, že když hovoříme o tomto typu dohody, tak eh, řada z nás se eh, zamýšlí pouze nad dopadem eh, v produkce ze třetích zemí na vnitřní trh, ale pamatujme na náš vlastní vývoz do těchto zemí. Tato dohoda by měla dopad na zpracovávané potraviny, zejména v eh, zemích kolem Středozemního moře. Nehovoříme tady jenom eh, o těch zpracovaných potravinách, ale i o surovinách potravinářských nebo o nespracovávaných potravinách, jako jsou melouny v Maroku je obrovská poptávka po těchto produktech. Nicméně chápu, že v Evropské unii musíme vyvinout velkou snahu, abychom zajistili zavedení eh, náležitých kontrol. Ty teď nejsou. A mechanismy, které eh, teď fungují, jsou tak složité, že dochází k velkým průtahům a je prakticky nemožné reagovat rychle. Komise si je situace vědoma. A už probíhají práce na vytvoření nových mechanismů, které nám umožní efektivněji sledovat vývozy i dovozy. Samozřejmě musíme mít tady na paměti obě strany problému. Stranu Evropské unie i stranu té třetí země. Tohle nějakou dobu samozřejmě všechno potrvá. Je to proces dlouhavý. a bude to za španělského předsednictví, pochopitelně. bude mít zvláštní zasedání a rady pro zemědělství a potom se to bude projednávat na radě ministrů a samozřejmě to přijde i do parlamentu. Komise potvrdila, že se nám možná nepodaří tento proces dokončit za španělského předsednictví. Ale každopádně, pokud se podaří ten proces urychlit a zlepšit naše kontrolní mechanismy, tak to dozajista učiníme. Potom paní Erna Garcia hovořila o, budouc- o dokumentu o budoucnosti společné zemědělské politiky. Já bych zdůraznila, že španělské předsednictví eh, klade velký důraz na budoucnost společné zemědělské politiky. Můžete si se o tom přesvědčit v dokumentech, které jsou eh, publikovány i, v, eh, i při debatách na radě. Ovšem, co tedy eh, přesně chceme? Chceme vést otevřený, bohatý a produktivní dialog, debatu se všemi členskými státy Evropské unie. A do toho spadá i debata o všech souvisejících otázkách. Nechceme předložit dokument, který eh, nebude vycházet z debaty. Otázky spolufinancování, otázky cenových garancí, tak tam je španělské stanovisko dobře známe, A já jsem si jistá, že paní Fernández Garcia je dobře zná. Nicméně já tady nejsem, co by španělská ministrině samozřejmě. Ale ráda bych vám řekla o jedné španělské zkušenosti. Již více než 30 let má Španělsko záruky v zemědělském sektoru. jedny z nejrozvinutějších na celém světě a my se od zkušenosti můžeme podělit s dalšími členskými státy. Můžeme ukázat, že tato opatření mohou být životaschopná a můžeme pomoci zavést podobné struktury v jiných členských státech. Mohou to být instrumenty, které bychom mohli použít k řízení trhu. Mohl by to být samozřejmě jeden z užitečných instrumentů eh, na eh, zasedání Rady eh, pro zemědělství v únoru se budeme zabývat i jinými. Rád bych ovšem zjistě, zdůraznila, že pro naše předsednictví je důležité, abychom se zabývali mechanizmy řízení trhu eh, prostřednictvím společné zemědělské politiky po eh, roce 2013. Tady bych se dovolila odbočku, abychom se nad tím mohli všichni eh, zamýšlet. Před nějakými třemi lety jsme zjistili, že jsou určité nepříznivé klimatické podmínky, docházelo k určitým spekulacím, Eh, na eh, růstu eh, cen, například krmiva pro zvířata najednou výrazně zdražila. Cena ropy a některých plodin se zvedla. Dopadlo to na ceny hnojiv a ovlivnilo to světový trh a potom se to promítlo do ceny chleba. A potom jste viděli ten dopad na spotřebitele, na cenu potravin. A některé, některých produktů nebylo dost, zejména mimo Evropu. Ta situace už se tedy eh, dostává pod kontrolu, nicméně musíme mít pořád na paměti, co se děje. Naším hlavním cílem je, aby zemědělci eh, dostali spravedlivě zaplaceno za práci, již odvádějí. Na každé úrovni eh, potravinového řetězce musí lidé dostávat spravedlivou odměnu za svou práci. My si myslíme, že zde hovoříme o dvou velice odlišných situacích. které jsou prakticky opačné. A my nic takového pro Evropu nechceme. My chceme mechanismus, který by nám umožnil dosáhnout určité rovnováhy. Rovnováhy, která nás všechny ovlivňuje. Výrobce, zemědělce, Někdy to je pozitivní dopad, někdy to je negativní dopad a spotřebitelé tyto dopady také pocitují. A k tomu já se ještě vrátím později. Paní Hernandez zde také hovořila o lesnické politice. Hovořili o ní i jiní poslanci já nechci vzbudit dojem, že jsem poslouchala jenom paní Hernandez. Tak teď k tomu, tedy co říkal pan Kapaulas. Za prvé je tady otázka zaměstnanosti. Snažme se nad tím zamyslet obecně. Podíváte-li se, co se stalo eh, v několika posledních letech během hospodářské krize, tak eh, uvidíte eh, dopad, který krize měla i na zemědělský sektor. A je zřejmé, že v Evropské unii v každém členském státu zemědělství bylo postiženo nejméně, pokud, o, e, pokud jde o počet pracovních míst. Možná někde se místa i tvořila. Pokud se ovšem podíváme na celková čísla o nezaměstnanosti, tak ten obrázek vypadá jinak. A v tom není žádný rozpor. Ve většině členských států zemědělský sektor přichází v e, e, o lidi vůči, eh, respektive eh, tady, eh, zaostává za ostatními sektory, jako je sektor služeb, kde byla zrušena pracovní místa. Podívejme se na tu situaci podrobněji. mejor que otros. Hagamos un esfuerzo eh, añadido para que... V zemědělství se daří lépe než v jiných sektorech. My chceme, aby ta pracovní místa v zemědělství byla stabilní trvalá. Samozřejmě, když hovoříme o Evropské unii, tak tady nehovoříme o součtu 27 členských států. Společná zemědělská politika musí zohledňovat citlivé otázky pro všechny členské státy. Musíme zajistit, aby společná zemědělská politika byla spravedlivá a aby reagovala na konkrétní potřeby. Další poslanec. Pan eh, Sigersky, pokud se nepletu, hovořil o tom, že zemědělství je rozmanité a právě z toho bohatství, z té rozmanitosti čerpáme. Hmm, pamatujme na to. To je naší silnou stránkou. My chceme, aby eh, ta politika byla opravdu společná. Aby to byla eh, politika, která eh, je založena na určité úrovni subsidiarity, aby si tedy obce starali o své vlastní potřeby. V eh, horských regionech nemůžeme prosazovat určité typy zemědělství, které tam nejsou vhodné. Musí odpovídat eh, místnímu klimatu, terénu. Nicméně využijeme eh, tu rozmanitost. Nemáme všichni stejné preference. Nemáme eh, stejné požadavky na stejné eh, výrobky. Nemáme stejné eh, dietní preference a stejnou kulturu. A díky tomu je Evropská unie rozmanitá. A díky tomu naše zemědělská politika musí být také diferencovaná. A myslím si, že v tomto ohledu zcela souhlasím s panem Kapuliasem. Teď eh, k volatilitě mlečného sektoru. Jedná se o velmi zranitelnou část eh, zemědělství. Je tam delší životní cyklus. A když hovoříme o mlečném cyklu, tak samozřejmě máme na mysli čerstvou výrobu. Víme, že Zemědělci dávají do výroby obrovský kus práce, máme eh, kvalitativní eh, kontroly, eh, kontroly zdraví a bez, zavodně závadnosti a bezpečnosti a, výrobky jsou spotřebovány prakticky okamžitě. Nicméně mléčné krávy, aby dojné krávy, aby mohly produkovat mléko, musí nejdřív řadu měsíců Eh, zrát, aby se dostali tady do této produkční fáze. A to jsou věci, eh, se kterými nic neuděláme. Protože ta zvířata rychleji nedospějí. Skutečným problémem je zareagovat na hmm, cenové výkyvy v eh, dané pop, eh, výkyvy v poptávce. Evropská unie se už zabývala touto otázkou velmi podrobně a je pravda, že pro eh, mléčný sektor potřebujeme specifická opatření. Výsledky eh, byly eh, eh, zveřejněny na základě zasedání několika posledních rad a máme zprávy o vývoji na trhu, máme studie a výsledky jsou k dispozici a budeme tedy schopni z nich odvodit středně a dlouhodobou politiku. A jak eh, říkáte, z té krize se budeme moci hodně poučit. Potřebujeme ještě nějaká dodatečná opatření, nějaké nové instrumenty. No, já hovořím o stejných mechanismech řízení trhu. Mm, když to, něco takového děláme, tak je to jako chození po uh, provaze. A uh, lidé, kteří po něm chodí, musí mít dispozici uh, záchranou uh, síť, tak aby uh, se náhodou nezranili. A uh, tato záchranná síť bude k dispozici v každé situaci tak abychom eh, se na ně mohli vždycky spolehnout a chránit se před eh, riziky možných eh, ztrát pracovních míst a poškození ekonomiky. Já myslím, že tím jsem zareagovala i na další otázku. A sice otázku Martina Hoislinga, který se ptal na řízení trhu a na mléčný sektor. A samozřejmě zemědělství chceme zasazovat do trhu svobodného, do, do kontextu svobodného trhu. A teď k vyjednávání ve VTO. Já jsem jedna z těch, kteří říkají, že uh, vyjednávací kolo z Dauha je třeba ukončit co nejdříve. Budoucí komisař eh, řekl, že eh, přitom musíme vycházet eh, z toho, co už jsme udělali v zemědělském sektoru. Už jsme udělali reformy, už jsme hmm, provedli podstatné změny a teď je na čase, abychom se rozhodli, abychom tyto změny odůvodnili a postavili se k, nimi, eh, k ním velice zásadně, tak jak jsme to tady udělali v Evropské unii. A potom se budeme moci bavit o našem společném evropském stanovisku. Tak, aby i další sektory mohly mít eh, prospěch z mezinárodních trhů, kterým získáme přístup. paní Jegle. Hovořila o týmové práci. To je, myslím, velmi důležité. Myslím, že eh, tady eh, naše trio bude prakticky dokonalé spolu s panem komisařem, abychom tedy vyřešili problematiku zemědělství a rybolovu. Také jste uh, hovořili o uh, roli žen na venkově. Možná, že někteří z vás nerozuměli mé uh, prezentaci uh, na počátku správně. No, možná, že pan Aňo. My rozhodně nechceme nic vnucovat, tady nejde o to, nebo stanovovat. Tady není žádná povinnost, tohle se týká jenom rovnosti. Když se hovoří o rovnosti, tak já osobně já si myslím, že ženy na venkově jsou diskriminovány ve dvou ohledech. Za prvé proto, že jsou to ženy a za druhé proto, že žijí na venkově. Jak to můžeme vyřešit? Nevyžaduje si to žádné peníze navíc. Pan říkal, ženy pracují na eh, statcích eh, s prasaty s dobytkem a jezdí autem. Ale komu ty statky patří. Je to uh, muž? Je to ta žena? Jsou to oba dva? Kdo dostává dotace? Je to ten muž nebo ta žena? Často tedy uh, nehovoříme o tom, že je třeba dát do eh, řešení toho problému víc peněz. ale prostě tohle je iniciativa, eh, kterou se snažíme podpořit. Rovnost. A prosím, nevykládejte si eh, to, co tady říkám, špatně. No, Milně. Zamýšlejte se nad něčím jiným. Pokud eh, chceme fungující venkov, který bude plný života, tak toho dosáhneme jedině pomocí žen. Bez jejich zapojení to prostě nebude možné. Už jenom eh, vzhledem k biologickým danostem. Tolik tedy eh, jenom mé vyjádření k rovnosti a rovným příležitostem. A teď eh, mm, zareaguji na to, co říkala paní Garcia Perez. Jedná se o poměrně inteligentní připomínku eh, ke stárnutí eh, populací na venkově. Myslíme si, že ať už se ptáte na cokoliv, ať už si stanovíme, stanovíme jaké, jakékoliv cíle, tak musíme mít vždycky suroviny. A ty se vždycky vyrábí na venkově. A tohle je díky tisícům zemědělců, lidí, kteří pracují v zemědělství každý den, kteří nám připravují ty suroviny eh, a dávají své produkty na mezinárodní trhy. Kdyby tam ty lidé nebyli, kdyby nebyli na venkově, tak eh, cílů, kterých, eh, které si stanovujeme, nikdy nedosáhneme. Stejným způsobem bychom nedosáhli eh, těch cílů bez mladých lidí. Mladé eh, ženy, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, nezacházíme do podrobností, vždycky eh, prostě existují konkrétní opatření pro mladé lidi v rámci SZP, ale nikdy ne pro mladé ženy jenom. v jednom členském státě EU, nebo v žádném, neexistuje pozitivní diskriminace žen. Je to nemožné kvůli právu společenství. Další uh, otázka uh, pana Martineze eh, se týkala rozpočtu. Co si myslíme o této věci jako předsednictví? Myslíme si, že by bylo eh, brzy hovořit o konkrétních číslech. Asi jste neslyšeli, že já bych zde hovořil O nějakých číslech. Hmm, hovořila jsem o rozpočtu obecně. Proč? Potřebujeme dotvářet každý aspekt politiky společenství a až je ehm, stanovíme, tak je budeme moci ocenit a potom budeme mít představu o konkrétním rozpočtu. Kdybychom to udělali obráceně, kdybychom eh, řekli, že máme stovku a tu rozdělíme na konkrétní oblasti, tak eh, bychom možná museli dělat škrty. A, a odstli bychom se ve velice obtížné situaci. Já si myslím, že bychom měli začít hovořit o, o koncepcích, o potřebách a potom eh, se dostat teprve k eh, nákladům. Pokud jde o pomoc, o rozvojovou pomoc, zejména v souvislosti s Marokem, tak naše stanoviska jsou velmi jasná. Evropa je předním poskytovatelem rozvojové pomoci. v vytváření bohatství jinde a myslím si, že v tom můžeme pokračovat. Vyžaduje si to snahu, ale mám ten dojem, že naše znalosti můžeme předávat dalším generacím budoucím generacím, které budou žít ve třetích zemích, tak aby oni si tam mohli sami pomoci. A nezapomeňme, že zemědělství je východiskem v tomto ohledu. Pan Lefu hovořil o ekologických aspektech zemědělství. Samozřejmě Já jsem je zmínila v, ve své úvodní prezentaci. Říkala jsem, že bychom měli mít zemědělskou politiku, která zachází za eh, rámec těch eh, historických elementů. To znamená vysoce kvalitní a zdravé potraviny. Nicméně eh, ekologický rozměr je velice důležitý pro Evropskou unii. A to, jak zemědělství může přispět k boji se změnami. Je, e, toho je široká škála. Téma eh, que es el tema de Grecia, eh, que lógicamente. Eh, jako třeba Řecko, My při našem, při našem předsednictví se budeme také tímto tématem zabývat a Rada ministrů na své následující schůzce se bude zabývat tím, jak lze řešit problémy, které nyní Řecko trápí distribuce a její rovnost. Myslím, že na to už jsem odpovídala eh, v souvislosti s otázkou pana Kapulase. Také už jsem odpovídala na diverzifikaci a na různé rozměry politiky. Pan Berláto hovořil o mm, polifunkčnosti zemědělství a zemědělských firm, které už před několika lety byly začleněny do společné zemědělské politiky a proto je třeba to dále prohlubovat a realizovat. To je právě to bohatství venkovského světa, které je třeba využít. Venkov by měl být rozmanitý, bohatý, neměl by obsahovat monokultury. To bychom měli mít na paměti. Ještě bych ráda vyjasnila to, oč žádal pan Cortés a další. kteří se zmiňovali o širších otázkách, které je třeba ještě dále probrat. Takže se chci věnovat jednotlivým kamínkům, mozaiky, snad to nevypadá příliš souvisle, nicméně je to třeba. Takže teď ke společné zemědělské politice. Je třeba, abychom začali eh, projektovat to, co bude zapotřebí konat po roce 2013 abychom měli připravený patřičný rozpočet na podporu těchto politik. To neznamená, že bychom nedokázali řešit nové výzvy, jako ty, které souvisejí s klimatickými změnami nebo biodiverzitou, um, rozvojovou pomocí, dosahováním cílů tisíciletí Je třeba tedy, abychom vykonali tento historický úkol a zajistili potravinovou bezpečnost a abychom tyto ambice dovedli do konce. E, k produkci těchto potravin dochází na venkově. To znamená, že potřebujeme tedy v zemědělství nejen tedy chov, ale potřebujeme opravdu polifunkčnost zemědělství, aby se obyvatelé venkova cítili dobře a byli spokojení v zemědělství. A mějme na paměti právě ženy, které je třeba pozbuzovat k tomu, aby se trvaly na venkově. Častokrát ekonomický výnos pochází až ze zpracovatelského průmyslu, a když eh, teď o tom hovoříme, je třeba také říci, že evropský zpracovatelský průmysl, aby si uchoval svou vedoucí pozici, eh, musí si uchovat také svou strategii 2020 nebo 2020. A tím dosáhneme toho nejlepšího možného scénáře pro nejlepší konkurenceschopnost. Již se snažíme obohatit ve skupině, která se schází na vysoké úrovni. Potřebujeme tedy nejen evropské normy a program rozvoje venkova, ale v důsledku, aby všechno fungovalo, jak primární sektor, tak i zpracovatelský průmysl, je zapotřebí vytvořit eh, tu bezpečnostní síť. To je také vstup na trhy a na, o tom budeme právě hovořit na radě v únoru. Abychom mohli reagovat na strukturální a nebo periodické krize, k nímž může dojít, protože dochází k cenovým krizím, ke krizím, které se e, týkají e, dodávek na trhu, nebo to je volatilita trhů, anebo i e, potravinářského řetězce. V tomto scénáři vždy ve středu musí být také spotřebitel. A co zamýšlí španělské předsednictví? abychom mohli tento distribuční řetězec ještě dále vylepšit. Je třeba najít ta nejlepší řešení, která budou ta nejužitečnější, ale můžeme jít ještě dál při eh, dialogu mezi radou a komisí a je třeba vykonat mnohé úsilí. Potřebujeme k tomu ovšem i kompetence a to je výzva, ke které my se rádi připojujeme. Je to opravdu výzva, která by mohla přinést řadu odpovědí, které dosud neznáme. Například jednotná organizace trhu, která platí zatím pro některé eh, druhy surovin, ale pro jiné nikoli. Myslím, že jsem dosáhla Eh, k, ke konci z času, který mi byl svěřen. A proto se zavazuji, že vám na eh, dotazy odpovím písemně každému jednotlivě. Ještě však mám poslední úvahu. Už teď nevím, kdo o tom hovořil, ale někdo mi položil otázku. Zdá se, ZP je drahá. A No, nepochybně. Eh, Evropská unie má jako eh, jedno z hlavních cílů transparentnost. Eh, Evropská unie se také dívá za své hranice. Například podívejme se, co dělá Švýcarsko nebo Japonsko, které hm, plánuje zemědělskou politiku prakticky podle SZP Hovořila jsem tedy o různých zemích. A každý může dojít k závěrům, jaké si přeje. Můžeme uvádět jiné příklady, nejen Japonsko nebo Švýcarsko. Nehovořme jen o tématech, která známe, ale také o tom, co se neustále eh, vynořuje, a to je bezpečnost potravinových dodávek, hovoříme o 27 členských státech, eh, které musí plnit povinnosti, jež jsme předepsali. A Evropská unie má přispívat k plnění cílů tisíciletí boji proti klimatickým změnám a k udržitelnějšímu způsobu využívání přírodních zdrojů a španělské předsednictví je připraveno na, ty, na tyto výzvy odpovídat. Bene, grazie, davvero. Děkujeme, eh, milá eh, Eleno Espinosová. Děkujeme za toto slyšení eh, dnes odpoledne a za všechny odpovědi. Jsem přesvědčen, že za španělského předsednictví budeme moci silně, intenzivně spolupracovat mezi radou a parlamentem. A nyní prosím minutu, ne tedy ticha, ale pauzičku si uděláme minutovou a pak budeme pokračovat dál.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 o tabáku. Dobře. Já tady vítám pana Uda Keleho, který je autorem studie o tabáku. Děkuji představitelům komise za to, že se též účastní této prezentace a chci připomenout eh, panu Kínlemu, eh, že má 15 minut. Posléze bude následovat krátká diskuze, ale máme ještě další body, proto tedy musíme postupovat rychle. Máme dokonce dva body na pořadu jednání, a to je zemědělství v oblastech s přírodním znevýhodněním a ještě zprávu o zelené knize komise. Prosím. Okay. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tu příležitost pohovořit k studii o tabáku. Tab, tabák je velmi emocionálním tématem, protože na jedné straně jsou farmáři, zemědělci, na druhé straně jsou spotřebitelské organizace, otázky veřejného zdraví, které stojí, které brojí proti eh, tabáku. A v tom je ten problém. Studijní Eh, tým, tým odborníků nebyl jenom sestavený ze zástupců akademické obce, ale také zástupců eh, rozvoje venkova, například ze Španělska. Měli jsme asi 6 měsíců na vypracování té studie a základem studie bylo několik eh, dokumentů komise, Eh, účetního dvora a také projekt, které platilo FP6, což které se týkalo diverzifikace tabáku. Se, eh, měli jsme setkání s eh, organizací producentů či pěstitelů tabáku po prvním návrhu té studie či první variantě prezident Prody uvedl v Itálii, že tabák je neudržitelná plodina, které jejíž pěstování je třeba postupně eliminovat. A po tomto prohlášení vznikla, předsedy tedy, mm, Prody, promiňte, této, po tom prohlášení jsme došli do k fáze 2, kdy bylo eh, zrušeno 50 dotací a od následujícího roku se eh, počítá s diversifikací a transformací celého sektoru. Proč je obtížné pustit se do té diverzifikace? Je to proto, že se jedná o velmi malé zemědělské podniky, to, to je z historických důvodů, protože v celé řadě regionů se pěstoval tabák již 500, před 500 lety. A vždycky to byla plodina, která zajišťovala práci a živobytí celé rodině. Takže 95 pěstitelů tabáku v Evropské unii má méně než 15 hektarů. Je to většinou 5 hektarů půdy, které mají a jediným zdrojem příjmu je zemědělská produkce. Takže e, i ta diversifikace, rozrůznění je možné jenom, když to bude vysoce výnosná plodina. Jinak budou muset skončit a nebo použít tento výnos jenom jako druhý příjem. Dále je to Eh, <coughs> rodové zastoupení, nebo řekněme, nebo, nebo zastoupení mužů a žen. Už jsme to tady slyšeli. Eh, hovořilo se o úloze žen. Tady je velmi dobrý příklad. V tabákovém odvětví eh, je jediný, to je jediný sektor zemědělství, kde vlastnictví těch zemědělských podniků má daleko větší zastoupení žen. Je to asi o 10 více než v jiných zemědělských produkcích. A pak je tu ten problém, že problém zaměstnanosti. Také eh, ty osoby zaměstnané v eh, tomto odvětví jsou eh, ženy, ať jsou to tedy příslušnice té rodiny a nebo jsou to dočasní pracovníci či pracovnice. Dále jsme zjistili, že ty hospodářské zemědělské podniky vlastněné ženami jsou velmi malé. A když říkáme, že je potřeba je více práce a zaměstnání pro ženy v zemědělství je vlastně velmi ironické. Je to paradoxní, že chceme ten, toto odvětví jeho fungování skončit. Když komise rozhodla a přijala tuto politiku, zůstaly tu dva detaily, nebo se objevily dva detaily, které mají velký dopad. Je, komise provedla Eh, vyhodnocení dopadů a srovnávala pěstování tabáku s pěstováním tvrdé pšenice. Když srovnáte ty skutečné výnosy Eh, tak je pšenice výnosnější než tabák. Ale to není správné, protože u těch farmářů nejde jenom o ziskovost, ale jde eh, o to, jaký je, jaká je ta hrubá marže. A ukazuje se, že tabák vynáší daleko větší tu hrubou marži než jiné plodiny. A proto také mohly udržet ty malé farmy. Další věc je minulé nařízení, v rámci kterého byly provedeny komisí studie o tabáku. Ale když na základě toho vytvářeli reformu, tak se přešlo z toho centralizovaného přístupu komise na přístup jednotlivých národních vlád. A tím komise vlastně ztratila eh, částečně ztratila kontrolu nad svou vlastní politikou, protože to byly jenom státy jednotlivých, pardon, jednotlivých členských zemí, vlády, které platily eh, ty ty, mm, eh, ty příslušné částky a to se stalo určitou achilovou patou tohoto té reformy či projektu. Takže máme nyní 81,5 tisíc farem, které mají asi 115 tisíc hektarů. 95% z těchto farem musí být zavřena, protože eh, ekonomicky nedostá, ne, nezískávají dostatek eh, jak si sami o sobě nevydělají dostatek a mohou fungovat jenom při subvencích. Pokud to k tomu dojde, tak dojde ke ztrátě asi čtvrt milionu až 280 tisíc pracovních míst ve venkovských oblastech. Tabák se nepěstuje ve všech zemích. Ty hlavní země jsou Itálie, Polsko a Španělsko a také a potom také Řecko a Maďarsko a Bulharsko. Proběhly čtyři studie, které se týkaly možností diverzifikace. Jednak to byl projekt, který financoval program Leonardo da Vinci, potom projekt Astra, který se zaměřil na možné na možnou zaměstnanost zaměstnanců tabákových farem a další projekt financovalo italské ministerstvo, také vycházelo z toho eh, tabákového průmyslu a potom zde byl projekt diverzifikace, studie diverzifikace a v nedávné době zpráva Kosega, která byla vlastně zpětnou, zpětným vyhodnocením té reformy. A když se podíváme na ty čtyři studie, eh, jaké jsou závěry? Že dosud nebyla nalezena žádná smysluplná alternativa pro tabák. Jaká je, jaký je rozměr té diverzifikace? Když se podíváme na tu farmu, jsou to velmi malé farmy, třeba jenom jeden eh, eh, hektar a ty mají příjem 2,5 tisíce euro. Potom je to větší farma, 4 hektary, z toho jeden je na tabák a, a, a e, potom máme další takové varianty, jak vidíte tady. E, když chceme vytvořit nějakou alternativu, musíme dosáhnout alespoň toho příjmu kolem 12 tisíc euro. S menším výnosem nepřežijete v Evropské unii jako farma. Například v Itálii. V Itálii existují dobré statistiky k zemědělské produkci a my jsme srovnali čísla čtyři modely, jednak hortikultura, potom eh, eh, různé eh, potom pěstování prasat, pěstování, pěstování Eh, mléka a, a, eh, kráv a potom eh, plodiny na orné půdě. A tady, když se podíváme na srovnání těch farem, tak většina z nich se opírá o ten systém hortikulturní, což je což působí určitý problém, protože malé farmy se musí mít velký příjem a příjem, tak aby si udrželi pracovní sílu. Jaké jsou skutečné alternativy? Alternativy vycházejí z těch různých studií, různé další ekonomické aktivity, farmy aromatické rostliny, rostliny pro energetiku, turistika, akvakultura, e, pěstování zeleniny, ovoce, jiné plodiny a, a tak dále. To jsou ty možnosti. Činnost těch farem je téměř nemožná, protože v těch regionech, kde se pěstuje tabák, již tam v minulosti byl velmi, velmi vysoké, bylo velmi vysoké procento eh, zaměstnanosti. Pokud se jedná o rostliny pro energii, výrobu energie, tak potřebujeme daleko větší plochu. My jsme dělali dotazníky a mezi 2 a 20 tisíci farmami a jenom asi pět z toho by mohlo eh, žít z těch energetických rostlin. Pěstování aromatických nebo lékařských rostlin, eh, to je velmi obtížné, jsou, je to, eh, jsou to spíše méně rozvinuté oblasti a jenom velmi málo mm, příkladů je takových, které by byly funkční, ale ten počet hektarů, kde by se to uchytilo, je nízký. Potom venkovská turistika, to, je, to se organizuje téměř, a ta agroturistika, to se organizuje téměř všude. U těch malých farem je nezbytné, aby měli vysoký objem a některé ty aktivity mohou být jenom takové, aby to byl příjem navíc u farmy, která bude mít 5 hektarů Můžeme zde mít navíc například pěstování drůbeže, ale to, co jsme zjistili před dvěma lety s velkým nárůstem ceny krmiva, pokud nebudete mít dostatek půdy, abyste si pěstovali vlastní krmivo, tak dochází zase k tomu, že ten nárůst ceny krmiva vás vlastně a, přivede, přivede k bankrotu nebo ke konci produkání. U těch eh, velkých farem je to možné, ale těch je jenom pár. Možnost eh, pěstování zeleniny a ovoce, to tady tež zaznělo a máme k tomu dobrou studii, kterou platil generální ředitelství pro zemědělství. Je to v rámci šestého rámcového programu, která, který tato studie se zabývá budoucností těchto trhů eh, kdy je možno zároveň dovážet eh, eh, zeleninu a ovoce bez cla. V těchto regionech již je pěstování zeleniny a ovoce velmi silně zastoupeno a všechny jsou vlastně ohroženy ještě těmi dovozy ze třetích zemích. A když porovnáme počet farem v některých eh, regionech, třeba v Řecku, v té části blízko Makedonie, tam je 7 tisíc eh, zeměděl, tedy zeleninových farem a když všechny ty když ty farmy, které pěstují tabák, přejdou také na zeleninu, tak vlastně eh, skončí všichni v této oblasti. Takže eh, opět to není žádné žádoucí řešení. Existuje zde, zde máme přehled těch možností, možností přechodu na jinou výrobu a vidíme, v které kategorii je kolik, kolik farem. Vidíme, že ty farmy menší než 15 hektarů mají těch asi 22 tisíc a ty jsou nejvíce ohroženy. V rámci tabákové reformy k čemu došlo od roku 2004? Jední z dopadů, a to již bylo řečeno, v tom vyhodnocení dopadů, které provedla komise v roce 2003, ten jedním z těch dopadů byl, bylo to, že se předpokládalo, že když eh, eh, že ta reforma povede k nárůstu ceny eh, tabáku. K tomu došlo do určité míry. A <clears throat> také zásoby tabáku se snížily, takže vidíme velmi přesně, i když Evropská unie má malé, malou produkci tabáku, jenom asi 4%, ale to snížení o 1 až 2 až procenta mezi lety 2004 a 2005 to vlastně vedlo k poklesu celosvětových e, zásob, protože nejvíce těch zásob bylo v Evropské unii unii. A toto, tento pokles zásob vedl k tomu, že cena tabáku vzrostla. Takže když porovnáme eh, ceny od roku 2007, eh, tady vidíme srovnání v těch jednotlivých eh, regionech. Dnes možná dosáhneme 2 eura za kilo, ale Eh, to například ve Španělsku, jinak je to spíše 50 centů, což je eh, je například jenom čtvrtina toho, co dostávají farmáři na Malaví a v Brazílii. Co je na tom nepříjemné? Ceny jdou nahoru, a je pravděpodobné, že půjdou dlouhodobě nahoru a, a že se dosáhne určité přiměřené ceny tak, že budou moci ti zbylí pěstovat bez dotací. Ale když nyní prověříme ty, nebo podíváme se na ty jednotlivé regiony, můžeme je rozdělit na tři oblasti. Některé regiony či země, regiony pěstující tabák tam, kde došlo k výraznému poklesu, eh, tedy pardon, nárůstu, eh, to je Bulharsko, Francie, eh, Rumunsko, Polsko a v, v Řecku jenom částečně a Itálie. A pak jsou oblasti, kde nedošlo k nárůstu cen. To je Portugalsko, to je Španělsko a také regiony, ty regiony, kde úplně došlo k odstranění pěstování tabáku a, a to bylo uh, například v Řecku došlo u 50% k eh, zastavení produkce a v Itálii v Apulii kompletnímu zastavení produkce. Ukončení produkce. Takže když to máme kvantifikovat, tak je tady 11 tisíc farem, kde je nutno najít alternativní eh, obživu, eh, pokud mají tyto zemědělské podniky zůstat eh, fungující. Pak je tu kolem 7 tisíc farem, které by mohly možná udržet tu produkci a získat přiměřenou tržní cenu, tak aby se uživili. Na základě toho navrhujeme následující. Fáze 1 stoprocentní platby musí být prodlouženy, ale to by znamenalo eh, zásadní změnu politiky Evropské unie, Evropské komise. Tedy dát šanci těm farmám, aby zůstaly produktivní, a nebo další možností je systém eh, odpovídající švýcarskému systému, kdy eh, daně z tabáku jsou ukládány do zvláštního fondu, který podporuje zpěstitele tabáky. To znamená, že vlastně kuřáci platí eh, za to pěstování. Nevím, jak by to mohlo fungovat, ale samozřejmě je to politické rozhodnutí. Na druhé straně ty e, farmy, které potřebují diverzifikovat a to bezodkladně, máme tady pro ně jednu alternativu a to již je něco, co je známého e, asi 10 let, zavést tedy zcela novou plodinu a to je stevia sladká, která slouží jako sladidlo e, bezkalorické. Je to, je to e, plodina, která má protizánětlivé účinky, je, je zdravá, dobrá pro těle a není potřeba nějak mnoho investovat pro její e, pěstování mohou použít stejné technické zařízení na těch farmách, klimatické charakteristiky potřebné jsou stejné jako u tabáku a není zde žádná velká podstatná změna Eh, pro farmáře. Takže, jaké jsou tržní možnosti této nové plodiny? Eh, v Evropské unii se eh, každoročně vypije 55 miliard litrů nealkoholických nápojů a kdyby z nich jenom 10% přešlo na toto sladidlo, byla by potřeba vy, pěstovat 40 tisíc hektarů té stévie. Zatím e, není stévia e, schválena jako přídatná látka do potravin, ale je tady skutečně pro tabákové pěstitele šance použít tento, tuto novou e, rostlinu a tento nový produkt. Deset let, co se týče jakési života schopnosti této rostliny. Z deset let jsme se věnovali projektu, který eh, sledoval možnost pěstování v evropských eh, podmínkách. Další takový projekt byl v Řecku 2007 a 8, abychom viděli, zda se tato plodina může eh, pěstovat ve Venetu a Granadě ve Španělsku byly provedeny testy s pěstováním a ty byly úspěšné. Můžeme říct, že ve středo eh, zemích, eh, středomorských zemích, včetně Bulharska a Rumunska, je tato plodina alternativou. Od roku 2009, od pod, podzima, s sedmi tabákovými eh, družstvy začínáme tedy mm, projekt Eh, informování informování farmářů, že to je určitá alternativa, kterou by mohli zvolit. A co se týče toho projektu, a to je eh, příklad těch problémů s diverzifikací, což se stává u různých těchto projektů. Tento projekt jsme navrhli již v roce 2005 eh, generálnímu ředitelství pro výzkum. Eh, hodnocení bylo dobré, ale komise neměla peníze. Takže ten projekt eh, se dostal asi dva nebo tři body pod nějakou hranici, která již nebyla tedy financovaná. Takže jsme eh, s tím museli čekat a za takových okolností je obtížné něco rozvíjet, když komise nemá peníze na výzkumné projekty. Další příklad. V roce 2007 jsme tež navrhli projekt, ale ten nebyl dobře vyhodnocen, ale hodnotitelé napsali pozitivně, že bychom neměli tento projekt financovat, protože ten projekt je výzkum, výzkum náhrady tabáku, takže vlastně ta politika eh, generálního ředitelství pro výzkum byla úplně odlišná než politika generálního ředitelství pro zemědělství. Takže za takových okolností je obtížné je obtížné eh, eh, dělat takové projekty. Ty možnosti diverzifikace nejsou eh, velké, to najdete v našich eh, studiích, ale eh, ty alternativy, které se nacházejí, mají velmi omezený místní dopad a nemohou je, nemůže je použít velký počet těch malých farem. Zejména u těch malých farem by bylo nejlepší přejít na ze E, zeleninovou a ovocnou výrobu, nejlépe organickou, ale e, je tady nebezpečí, že nebudou mít odbyt nebo je tady možnost přejít na akvakulturu, anebo na nové plodiny. Do dneška se ale ukazuje, že žádná z těch alternativ není taková, že by jí bylo možno implementovat hned a bez dalšího. Hovoří se hodně o druhém pilíři, ale v druhém pilíři není žádné přiměřené opatření k rozvíjení alternativ na celoevropské eh, úrovni či v celoevropském rozměru. Není dost peněz na výzkum. Když je zde politická vůle k diverzifikaci eh, pěstování tabaku, tabáku, tak se myslí, uvažuje zejména o ovoci a zelenině, ale eh, je třeba, aby generální ředitelství pro zemědělství bylo skutečně aktivnější v této věci, musí přijít s novými finančními prostředky, aby financovali tyto projekty. A závěr je, že pěstitele tabáku potřebují pomoc a podporu a pokud ji nedostanou, dojde k dramatické ztrátě pracovních míst v odlehlých a méně rozvinutých oblastech. A druhý pilíř, tak jak je v současné době nastaven pro tabákový průmysl nebo tabákové pěstování, není takový, aby nahradil ty ztráty. A je třeba, abychom financovali výzkum eh, do diversifikace. Ze Spojených států přichází jedna informace, tam eh, došlo k reformě pěstování tabáku před dlouhou dobou a dnes, let, dnes letos ta reforma skončila. A ukazuje se, že potřebují ještě dalších deset let na to, aby ta diverzifikace byla dokončena aby skutečně našli ty farmy jinou náplň a myslím si, že tomu bude i tak i tady, že budeme těch deset let potřebovat. Děkuji za pozornost. Děkujeme za tuto nesmírně zajímavou prezentaci, pane Kinle nyní zahájíme diskuzi k tématu a já se zeptám jako první. Co se týče právního statusu stevie v Evropské unii, jsou tu dva protikladné aspekty ve vašich materiálech. Je tedy povolená tato rostlina k lidskému nebo k humánnímu užití nebo ne? A, a potom pan Smith se bude ptát. Thank you, President. I'd, uh... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, kolegovi. Eh, chci opravdu poděkovat za vykonanou práci na této studii, eh, protože nám ukazuje hodně hluboké názory. Já nesouhlasím s vámi na. 3, tam, kde na straně 130 hovoří, 113 hovoříte o dotacích, které budou umožněné z politického pohledu. Já s vámi z zásady nesouhlasím a budeme hovořit o e, zprávě Dortman, Dorfmana o dalších. Já nejsem proti tomu, že by byly nějak e, e, podpořeny dotacemi oblasti s přírodním znevýhodněním, to vůbec ne. Ale samozřejmě není tu problém s tím, že tabák nemá eh, eh, nutriční eh, hodnoty, ale objektivně je velice odlišnou plodinou, a má jasný dopad na zdravotnictví, na výdaje ve zdravotnictví. A stojí nás zdravě životy stovky tisíc našich e, občanů. Takže proto je tabák odlišný než jiné plodiny. E, eh, u nás voliči se na tom naprosto shodnou my podporujeme ohrožené aktivity zemědělské, podporujeme znevýhodněné oblasti, ale opravdu takhle se to dělat nedá. Já nejsem ani hysterický, ani militantní bojovník. Pokud někdo si přeje kouřit, prosím. A když si se někdo pěstuje tabák, prosím pěkně. Ale eh, jsem proti tomu, aby se využívaly veřejné prostředky do tohoto odvětví, kdy je jasné, že prvním, kdo z tohoto má prospěch, jsou tabákové e, firmy. E, a to neprospívá pracujícím. A vy hovoříte o nějakých těch 240 tisících pracovních míst. E, a to jsou místa, která by se mohla najít někde jinde. Skutečně vám děkuji za tuto studii, že jste nám ji předložil že se nám takto rozproudil krev. Možná nesouhlasíme tedy s některými závěry. Já tedy mám naprosto jasný názor na to, že toto není správné využití veřejných peněz a i údaje, které máme z této zprávy, nám ukazují, že bychom neměli využívat veřejné prostředky na podporu tabákového průmyslu. Děkuji. Paní Andalčeva. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat expertovi za tuto vynikající studii. Co se týče tabákového průmyslu, tabákového odvětví, myslím, že zapotřebí zdůraznit několik základních věcí. Neměli bychom automaticky stavět vedle sebe boj proti eh, tabáku, jako jeho užívání a eh, pěstování tabáku. Neměli bychom jako zástupci občanů přehlížet problémy těch občanů, kteří zejména pěstují tabák, takže Musíme konstatovat, že v důsledku reform v tomto odvětví dochází k velké ztrátě pracovních míst a teď v krizi to je opravdu element, který ještě zhoršuje situaci těchto lidí. Proto je tedy důležité, abychom se zaměřili především na zaměstnanost. Co se týče země, kterou zastupuji, 37 tisíc rodin u nás v Bulharsku žije v oblastech, kde se pěstuje tabák a pěstuje tabák. Navíc většinou se to týká zemědělců, kteří celý život nikdy nic jiného nedělali, než že pěstují tabák a víc než 50% z nich už je starších 40 let rozdrobení eh, té orné půdy eh, ještě také situaci nezjednodušuje, protože ty parcely jsou opravdu velice malé. A ještě musíme zmínit také pozici žen, protože pro Bulharsko je toto opravdu palčivý problém. Takže měli bychom hovořit o hospodářských aspektech, ale také o sociálních aspektech a otázce zaměstnanosti. Takže teď je třeba zvážit, jaké jsou specifické rysy oblastí, kde se pěstuje tabák. Jsou to odlehlé oblasti, hospodářsky znevýhodněné, slabé, a proto jim musíme navrhnout nepochybně alternativní řešení, což je možné jen díky důsledné diskuzi s národními vládami. Ovšem musíme mít taková opatření, která budou respektovat nebo alespoň budou zvažovat eh, obtíže spjaté s tímto odvětvím. Samozřejmě, že můžeme kritizovat to, že eh, dotace jsou směřovány do tohoto odvětví. Možná můžeme prezentovat nějaké alternativy, ale ty alternativy neodpovídají zatím realitě v daném odvětví. Takže zaměřme se především v té následující reformě na zaměstnanost a především na flexibilitu, která je nutná při aplikaci reformy. Je totiž třeba, abychom lépe reagovali na problémy výrobců ve svém každodenním životě. A slovo má pan Berlato. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament eh, přijímá mnoho eh, náštěv studentů a ti se eh, ptají eh, poslanců na celou řadu věcí. Mezi mnoha dotazy, které se opakují, eh, je tu otázka, co je to hloupost. A my tu máme krásnou ukázku toho, co může být hloupost, protože snažit se zrušit produkci tabáku v Evropě je příkladem hlouposti. Různé instituce, včetně těch komunitárních, eh, jako je komise, financují studie tohoto typu, aby ukázali svou hloupost. Protože to vše nám jen ukazuje, skutečnost nám ukazuje, že snaha o zrušení produkce tabáku v Evropě je věcí, která nemá racionální zdůvodnění. Takže to může být jedině hloupost nebo v tom jsou jiné zájmy. Takže v Evropě se vychází z předpokladu při tomto rušení eh, sektoru eh, z argumentů, které se tváří jako ochrana zdraví, veřejnost zdraví. Říká se, jak je možné, že Evropa financuje z veřejných prostředků produkci tabáku, a pak musí platit obrovské prostředky opět z veřejných zdrojů, aby léčili ty, kdo dostanou rakovinu plic, protože kouří cigarety. To je pěkný příklad hlouposti, protože Evropa importuje 75 své spotřeby tabáku z mimo evropských zemí. Mnoho z voličů kolegy, kteří zde hovořil, mluvilo o tom, že všichni jeho voliči jsou proti financování tabáku, jsou nepochybně e, obrovskými e, zastánci kouření cigaret a pravděpodobně taky umřou na rakovinu plic. A co s tím tedy máme dělat? Máme vytvořit takové podmínky, které budou chránit zdraví spotřebitelů, a nebo Máme jednat tak, aby místo toho, aby se ti eh, lidé zabíjeli sami, tak eh, a to protože používají tabák, který nepochází ani eh, z evropských zemí, protože tyto, tento tabák dovážený z třetích zemí často obsahuje kancerogenní látky Teď k vám hovoří člověk, který nekouří. A tři moji příbuzní umřeli na rakovinu plic. To proto, že kouřili. A přesto já se nenechám splést člověkem, který využívá rádoby zdravotnické argumenty a snaží se takto ohrozit 500 tisíc pracovních míst v Evropě aniž by poskytoval těm lidem jakoukoliv seriózní alternativu zaměstnání. Viděli jsme tedy ze studií, které nám jsou opakovaně předkládány. Já tu děkuji zpravodaj za to, jak nám přesně ukázal své údaje, které získal. To nejsou jen jeho názory, to jsou, to jsou fakta. Vidíme tedy, jaké jsou kulturní e, možnosti, e, alternativy. Zjistili jsme, že bychom způsobili obrovskou ekonomickou škodu, kdybychom zrušili tabákový sektor, protože eh, tabák eh, poskytuje bezpečný příjem eh, zemím Evropské unie, které tabák produkují. Viděli jsme, jaký dopad by to mělo na zaměstnanost. Jak už o tom také hovořila paní ministrině, ptala jsem si, co, co si o tom myslí, protože ona chce podporovat ženskou zaměstnanost. Co si tedy myslí o tom, že místo toho, abychom ženám hledali nové zaměstnání, bylo by lepší a je lepší jim zaručit, že si uchovají tu práci, kterou teď mají, aniž bychom vytvářeli nové e, nezaměstnané. Takže Někteří politici se tak zabývají nezaměstnaností, eh, že eh, tvoří stále více nezaměstnaných. Teď jaký to má dopad na životní prostředí? Pokud zemědělci opustí pěstování tabáku a nebudou tam pěstovat nic, protože nic jiného tam pěstovat nepůjde, to způsobí obrovské škody, eh, i která hm, škody na, na diverzitě eh, biologických druhů. A to je snad všem jasné. Hovoří se o tom, co všechno má plnit Evropská unie, jaké má úlohy Eh, jak má čelit klimatickým změnám. A opravdu já se děsím toho, že boj proti klimatickým změnám je tedy hlavní eh, starostí evropských eh, institucí, když seriózní studie nám ukazují, že tato otázka klimatických změn nikdy nebyla prokázána, co by aktivita způsobená člověkem nebo důsledek způsobený člověkem a my věnujeme obrovské prostředky. Už jsem, už končím, pane předsedo. My věnujeme obrovské prostředky na to, že bojujeme proti proti jevu, jehož e, původ je neznámý a pak víme, jak to vypadá, když s námi e, v Kodani jedné jiné zemi a končí to pak naprostým fiaskem. Pokud chceme tedy rekonvertovat eh, zemědělství v oblasti pěstování tabáku, musíme tomu sektoru dát víc času, aby našel nějaké kulturní alternativy, abychom zaručili tamním eh, zemědělcům možnost výdělku, nějakou práci. Můžeme restrukturalizovat tento sektor, ale eh, konvertovat tento sektor opravdu to se zdá nemožné. Eh, děkuji za pozornost, která mi byla která mi byla dána, ale chci opravdu říct, že čtyřikrát Evropský parlament se, se vyslovil pro udržení eh, mm, subvencí do tabáku, stejně jako u ostatních odvětví, protože toto je zemědělská produkce, to je něco jiného než e, závislost na kouření. A já doufám, že i byrokrati z komise, a nehledě na to, jak se mění komisaři, že se nebudou tvářit jako hluší a slepí a že na základě této iniciativy Evropského parlamentu změní názor. Děkuji vám. Ještě musíme diskutovat o dalších dvou zprávách. Pan Papastamkos má slovo. Δεν θα παρακολουθήσω τη συζήτηση. Vím, že probíhá velká debata o veřejném zdraví tady, ale já sám jsem kuřák. Jsem si vědom toho, že tady prostě jsou určité argumenty a v naší rodině se vždycky pěstoval tabák. Myslím, eh, eh, vím, že zemědělství eh, je orientované na chov dobytka nebo na nějaké plodiny. A když se podíváte na hovězí dobytek, tak je to opravdu požehnáním pro lidi. Já vím, že se na něco musíte dívat zdravotním prismatem, nicméně pamatujme na to, co tady máme mít na paměti, když probíráme jiné země, jako je třeba Argentina. Samozřejmě má to určitý eh, rozměr veřejného zdraví. Ale zdá se mi, že v tom konkrétním případě, když se bavíme o tabáku, tak to je eh, životoschopná plodina. A teď tady hovoříme o eh, přechodném období. O přechodu ke konverzi. A tím se vlastně tady eh, ti věci zabývali. Pokud jde o hospodářskou a sociální kohezi, já bych poděkoval eh, autorům zprávy, protože ona nám opravdu pomáhá. Jak můžeme eh, diverzifikovat produkci? Vždycky musíme mít na paměti, že se jedná o horské oblasti. Může se jednat o malé záhonky, o hektary. To jsou opravdu o... To jsou, to jsou kousky pokud máte někoho v té věkové kategorii 40 a 60, jak říkala paní Nedělčeva, tak to jsou lidé, kteří se sami nepřetrhnou eh, s hledáním nějaké nové alternativy. Uvědomíme si, že jsme tady na, eh, řeckém, tady na eh, zemědělském výboru, nikoli na výboru pro veřejné zdraví. Dosahu, dostáváme se k pádu spotřeby tabáku a výroba nám klesla za 40 tisíc na nějakých 15 tisíc příslušných jednotek a já si myslím, že eh, bychom se měli snažit eh, nalézt nějaké přesvědčivé argumenty. A lidé, eh, kteří žijí po Unii, vždycky žijí v nějakém sociálním eh, eh, rozměru. Jedná se o nějaké eh, mikroobce. Nejsou to žádné rozsáhlé oblasti. My bychom měli vydat, vydat signál, že existuje alternativa. To je třeba mít na paměti, tak abychom zasadili tu debatu do určitého rámce. Děkuji. A budeme pokračovat. A slovo dostane pan Des. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl předeslat, že eh, už od 18 jsem eh, nekuřák, jenom v mládí jsem trochu kouřil. Nic to méně bych chtěl podpořit kolegu, kolegu Berláta v tom, co říkal. Můžeme samozřejmě eh, usměrňovat eh, eh, zemědělství, jak chceme, ale kuřáci pořád budou. Já jsem radši, aby ten tabák, který se spotřebuje v Evropě, abychom ho také v Evropě vyrobili a nedováželi ho z celého světa. Já si také nemyslím, že by bylo nepřiměřitelné, aby tady eh, probíhaly eh, eh, do dotace. Když máte na krabičkách napsáno, že kouření škodí zdraví, tak se lidé nenechají odradit. A řeknu vám jiný, jiný příklad dlouhá léta eh, ochranářské spolky eh, obtěžují lidi s tím, že přeprava zvířat, eh, dejme tomu někde v Libanonu, už není aktu, není podle moderních metod, že to musíme tomu zabránit. A teď se do Libanonu dováží dobytek z Austrálie, Eh, a, mm, z Jižní Ameriky a už ochranáři zvířat nic neříkají. A když se podíváte, eh, k čemu to vedlo, tak jako bychom neměli eh, tohle mít na paměti. My si musíme uvědomit, že obdělávání půdy v těchto regionech je, nebo musí být i nadále možné a mm, padlo tady několik návrhů, aby v nadcházejících letech se hledaly eh, vhodné alternativy, aby ti, kteří eh, tady vidí určitou eh, alternativu, si tedy mohli nějaký, nějakým způsobem vydělávat do budoucna, když už nebudou moci pistovat tabak. Děkuji, teď pan Vajvičechovský. Děkuji vám, pane předsedo. Chci podpořit pana Desa Berlata. Chci také poděkovat za tuto zprávu, která potvrzuje jednu věc, kterou už víme velmi dlouho, tady ve výboru i v parlamentu. Je to, jak říkal pan Berlato, někdy už jsme chránili několikrát eh, výrobce nebo producenty mm, tabáku. A bez této pomoci prostě produkce tabáku nepřežije. Bez komunitárních prostředků tabákový sektor nepřežije. Chápu, že e, se zakazuje e, Eh, užívat drogy a, a že se také zakazuje prodej eh, drog a že tu jsou také tyto názory na tabák. Pokud tedy nejdříve dovolíme, aby se obchodovalo s tabákem, tak eh, myslím, že postihneme zrovna ty nejchudší, pokud řekneme, že nechceme tedy zakázat užívání cigaret eh, a nikdo eh, ne, na sebe nevezme tento krok a neobrátí se k tabákovým koncernům se zákazem. Tyto eh, zemědělské podniky, které produkují tabák, jsou opravdu droboučké podniky, ty nejmenší které existují, jsou to často jen rodiny a jsou to lidé, kteří nemají šanci pěstovat cokoliv jiného. Nemůžou prostě přejít k chovatelství. Když už se dnes ráno hovořilo o tom, že chovatelství přispívá ke klimatickým změnám a k oteplování planety. Takže je zapotřebí politické vůle. Já chápu ty, kdo mají starost o život občanů ale tohle není ta správná cesta, jak chránit zdraví, protože my nemáme postihovat ty nejslabší a, a malé rodinné podniky. Mulțumesc. Mai avem încă patru solicitări de a lua cuvântul. Děkuji. Ještě čtyři řečníci žádali o slovo, ale musím vás požádat, abyste mluvili opravdu velice stručně, protože jinak se nám nepodaří prodiskutovat další dva body na pořadu jednání. A lhůta pro prozněvací návrhy pro ty další dvě zprávy příští týden. Takže předám slovo dalšímu řečníkovi. Produkce tabáku a omezování kouření je něco jiného, protože my v Evropě vyrábíme nebo produkujeme tabák dobré kvality. Víme, že to jsou drobné podniky, které produkují tabák. Eh, v tomto sektoru pracují také hlavně ženy, takže já nechápu, proč eh, se objevil tak rigidní přístup, proč nechceme podpořit eh, tyto, toto odvětví. Mně to připadá iracionální. Děkuji. Děkuji. Jenom velice stručně. Když už si klademe ty otázky, eh, tak jedná se o eh, plné pracovní úvazky nebo eh, jenom o vedlejší příjmy. Mně se to zdá jinak trošku jinak přetažené nebo přehrané. A předtím se tady také někdo ptal na to, co tomu občané říkají. To je právě to nekonsekventní na naší politice my na jednu stranu schvalujeme něco eh, na boj s tabákem a na druhou eh, stranu eh, si, ne, si neklademe otázku, jestli se to náhodou ještě nepodporuje. To je prostě nekonsekventní politika. A, a potom zase tady někdo říká, že když už, když, už si, když už si škodíme, tak ať to je aspoň z evropských polí. To přece není žádný argument to bychom mohli říct, aby jako kok se tady taky pěstoval. Podívejte se, jako to prostě nejde, to, to není žádný argument tohleto. Mulțumesc ultimul vorbitor, doamna Klas. Děkuji, pan Klas. Když eh, jsou alternativy a eh, u nás je málo tabákových podniků, a eh, vím, že ten přechod eh, byl poměrně krátký a potřebujeme tu lhůtu. Eh, otázkou je, jestli bychom měli eh, připustit tedy přechod na nové alternativy a jak by to mělo dlouho trvat. Já se chci zeptat na stevy, jestli už je povolená v Evropě, jestli se o někdo zažádal a jak můžeme tuto rostlinu lukrativně rezervovat pro pěstitele tabáku, protože to by mohlo zajímat spoustu jiných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 Eh, takže tady jste slyšeli, že eh, jsme eh, se zabývali veškerými možnostmi. A ve skutečnosti nejde to. Obecně máte, myslím, pravdu a v tom bych vás podpořil, ale musíme se zaměřit na fakta když eh, přijdete do těch oblastí, když je navrhnete, eh, když je navštívíte, tak tam nic nenajdete, žádné alternativy. A otázka po pracovních místech, tak eh, ta se ve studii řeší hodně podrobně. Pracovní místa v tom jsou, samozřejmě. Často jsou to jenom místa na částečný úvazek. Ale když jdete na venkov, a já nejsem jenom vědec, ale sám jsem také zemědělec, Eh, sám mám zemědělský podnik, tak to je v praxi tak, že eh, máme pracovní síly, které pracují v určitou dobu na určité plodině a v příštím období plač, pracují v nějakém jiném regionu na nějaké jiné kultuře, na nějaké jiné plodině. Takže ti lidé jsou víceméně eh, celoročně zaměstnáni. A, a tyhle e, masy lidí jsou koncentrovány v určitých regionech a, a my si myslíme, že je vyloučeno, aby našli práci někde jinde. A z tohoto e, důvodu, a jenom z tohoto důvodu, a vlastně si dokážete představit, že nejsem uh, přítel uh, velké, velkých, velkých tabákových uh, koncernů. Já jsem sám kouřil, ale už jsem uh, přestal před 15 lety. Ale můžete si být jistí, že jenom z těchto důvodů se navrhlo, aby eh, se změnila opatření, aby se vytvořil prostor pro vznik alternativ. Dvakrát eh, jste se tady ptali na rostlinu eh, stevy. V současné době nebylo uděleno žádné povolení, ale to je velká šance, protože, jakmile, protože kdyby to povolení už bylo udělené, tak by došlo přesně k tomu, co říkal poslední řečník. A když a, abychom to mohli, aby se na to ta družstva tabáková mohla přizpůsobit, tak e, na, podzimu, e, na podzim roku 2009 byl vydán návrh e, ze strany 8 tisíc zemědělců v sedmi tabákových družstev, kteří hospodařují asi 10 tisíc hektarů na rozvinutí této alternativy. A na pro, provedení tohoto projektu eh, otevírá možnost eh, eh, otevřít zvláštní prostor aktivity pro tyto tabákové firmy. Já myslím, že to je všechno. Děkuji. Děkuji vám, pane doktore Kindle. Opravdu se omlouvám, že eh, jsme neměli více času na tuto nesmírně zajímavou otázku pro Evropany. A nyní eh, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Návrh zprávy, která se týká eh, zemědělství v oblasti přírodně znevýhodněných po přírodně znevýhodněných oblastech. 54% území Evropské unie je eh, klasifikováno jako znevýhodněné oblasti, takže musíme nalézt patřičná kritéria k vymezení těchto znevýhodněných oblastí. Návrh zprávy ukazuje, že bychom měli dát členským státům určitý prostor eh, když se má definovat, eh, když se mají definovat konkrétní oblasti, komisi eh, reprezentuje tady dnes paní Dofman, které, eh, pan Dofman, kterému teď dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že se tady eh, zabýváme opravdu důležitou zprávou. Ve skutečnosti jde už u, o, o nový rámec po roce 2013, který musíme eh, vytvořit. Protože teprve pak eh, budeme eh, tedy podle toho se pohybovat. Jak správně říkáte, tak asi 55% ploch jsou takzvané znevýhodněné oblasti. Nehovoříme tady o horách nebo o odlehlých oblastech, ale jenom o znevýhodněných oblastech tyto oblasti v současné době podle asi sta kritérií stanovují eh, různé členské státy a to je eh, vlastně důvod eh, pro toto sdělení komise. Účetní dvůr už vícekrát poukázal na tuto situaci a, a také poukázal na to, že eh, dochází eh, kvůli tomu k velkým nerovnováhám mezi eh, členskými státy. A na základě tohoto výpočtu se vyplácí dorovnávací příspěvek a ten se tedy vypočítává velmi rozdílně v 27 členských státech. Komise se tedy pokusila nalézt nová kritéria a nyní navrhuje celkem 8 kritérií. Mohu je tady rychle vyjmenovat. Jedná se o eh, eh, nízké teploty, eh, teplo, hloubku kořenů, chemické vlastnosti půdy a několik dalších. A hraniční hodnoty u těchto kritérií by měly být tedy stanoveny v konkrétních oblastech. Je to tedy důležité pro vyrovnávací příspěvek, pro eh, při eh, jetí druhého eh, pilíře zemědělské politiky. A otázkou je, jestli ten vyrovnávací příspěvek má podporovat podniky nebo ne. Samozřejmě není možné ty vyrovnávací příspěvky kombinovat s jinými příspěvky a existují určitě určitě, eh, určité eh, prahové hodnoty a sice ve výši 66%. Já si myslím, že naše zpráva, nebo ta zpráva eh, v současné době není docela snadná, není docela jednoduchá, protože ve skutečnosti bychom museli vědět, co se děje, nebo co se bude dít ve členských státech, až budou uplatněna ta kritéria. Je také fakt, že členské státy požadují, nebo komise žádá členské státy, aby eh, simulovali eh, ta nová kritéria, ale eh, mapy ze členských států zatím nejsou k dispozici, protože z některých členských států přichází zatím jenom zprávy, že se to ještě provádí. Takže takové první hodnocení zatím je, že ta kritéria nejsou uplatnitelná úplně všude a za druhé, že dojde k velkým posunům. V té zprávě se tedy proto také navrhuje nebo doporučuje, že eh, je každopádně nutné eh, každopádně přijmout ta kritéria, aby je mohl parlament schválit, mně se to jinak nezdá možné, a také je tady určitá možnost, aby členské státy eh, si to mohly upravit vnitrostátně, doladit si to. Ovšem v rámci nějakého hm, v rámce společenství. A, a já si myslím, že eh, bychom tady eh, měli eh, jako parlament se k tomuto jednoznačně vyjádřit. A no, ovšem neměli bychom to jednoznačně odmítnout nebo schválit. To zatím není úplně možné. Potřebovali bychom přesné poznatky o těch kritériích a o cílenosti těch kritérií. Jinak to prostě není možné se k tomu vyjádřit. Mulțumesc, domnule Dofman, pentru prezentarea dumneavoastră clară și cuprinzătoare. Avem deja šase solicitări. Bylo to velice stručné a přitom výstižné. Šest řečníků se hlásí o slovo. Začneme paní Kastinger. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich möchte Děkuji, pane předsedo. Já bych, bych chtěl, chtěla poděkovat výslovně panu eh, Hofmanovi za to, jak se angažovaně postavil k této zprávě. Já si myslím, že ta navrhovaná kritéria jsou eh, eh, by, nebo by mohla být dobrým prostředkem k vymezení znevýhodněných oblastí. Nicméně otázkou je dostupnost dat a simulací. Ta opravdu nejsou teď dispozice. A je třeba tady žádat po komisi, aby pokud jde o kumulaci těch jednotlivých kritérií, aby se si to opravdu rozmyslela, protože by to nebylo pro řadu oblastí eh, spravedlivé, kdybych eh, v mnoha oblastech eh, spadli těsně pod pravou hodnotu a potom vypadli z takového toho hodnocení. Já si myslím, že těch 660% to, ta otázka je, proč zrovna tohleto procento? A, a o tom je třeba ještě tedy eh, debatovat s komisí. Vzhledem tomu, že je to důležitá oblast, eh, kterou eh, je třeba otevřít v určitou dobu. Potom je tady ještě jedna věc, o které hovořil pan zpravodaj. A to, že členské státy by i v rámci nějakého toho rámce společenství by měly mít možnost si to ještě doladit. Děkuji. Mulțumesc. Are cuvântul în continuare domnul Lyon. pan Lyon. Uh, thank you. Could... Děkuji, já děkuji panu zpravodaji za to za práci, kterou odvedl. Myslím si, že se ubírá zpráva správným směrem, ale jak už bylo řečeno, dokud neuvidíme, jak vypadají ty simulace národních map, budeme muset být velmi opatrní při vyslovení nějakého stanoviska k tomu, jestli jsou ta kritéria správná. Já e, mám určité výhrady k tomu počtu některým z těm kritériím, a myslím si, že jsou tady i jiná kritéria, která by se dala použít, eh, já se zabývám s nevýhodněnými oblastmi po dlouhou dobu, takže mám určité zkušenosti. Je také zdůraz, důležité zdůraznit, že je eh, to, jak důležitá je podpora těchto oblastí, které jsou přírodně znevýhodnocené a tady je celá řada problémů, eh, které které souvisí s tím znevýhodněním ve, ve srovnání s těmi eh, oblastmi, které mají lepší hospodářský nebo zemědělský potenciál. Eh, je potřeba varovat před tím opouštěním těchto oblastí, protože když některé ty oblasti vypadnou z toho eh, označení LFA, eh, tak je eh, lidé opustí a otázka je, zda bychom některá ta kritéria neměla, brát, neměla být brána kumulativně, nikoli jednovitlivě a je skutečně třeba počkat na ty mapování a ta hranice 66%, tady musíme být skutečně opatrní, než ji přijmeme, až budou ty simulace. Mě bude Eh, zajímat od komise, kdy očekávají, že shromáždí ty informace a mm, eh, bude určitě dobré nás informovat pro naše eh, diskuse, zejména to mapování, ty simulace, jak to vyjde. Důležité je také zdůraznit, že pokud se ukáže, že některé ty oblasti vypadnou z té kvalifikace, nebudou se už kvalifikovat na LFA, měla by to být nějaké přechodné období, protože když se ukáže, že ten farmář přijde o 30-40 půdy s tímto označením, tak by tady měla být nějaká přechodná lhuta, aby se mohl uh, přizpůsobit a aby mohl změnit své podnikatelské postupy. To je pár věcí, ale jinak gratuluji panu zpravodaji k té zprávě. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Heres. Děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat panu zpravodaji za práci na této zprávě o znevýhodněných eh, oblastech. Je to téma, které je velmi náročné je třeba dobře pochopit záměr komise, když eh, zvažuje ta kritéria, která by případně mohla způsobit odliv obyvatelstva, eh, protože tady je riziko toho, že dojde k opuštění těch eh, oblastí a také, že se tyto oblasti velmi zhorší, jejich půda bude Um, se zhoršovat její kvalita, když nebude obdělována, tak, obdělávána, takže eh, je tady určitě skupina těch, kteří chtějí zachovat statut, eh, status quo a mm, měli bychom možná najít nějaké e, střední řešení e, a měli bychom skutečně obyvatelstvo v těchto oblastech brát jako jedno z, jeden z aspektů, který bude zohledněn, což e, komise plánuje. Nemělo by to být to klíčové kritérium, ale měl by to být aspekt, který bude zohledněn mělo by eh, ta, to hodnocení probíhat na, mí, na místní a regionální uh, úrovni, takže uh, to mapování by mělo zohlednit také regionální hranice a regionální úřady by měly být konzultovány stejně tak jako organizace zemědělců a združení, uh, zem, združení uh, zemědělců, která ta místní, různé místní organizace na úrovni jednotlivých vesnic, protože i ti se budou podílet na těch mapách. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, rád, že náš kolega eh, z Jižního Tyrolska Herbal Dorfman zpracoval tuto zprávu, eh, protože jeho Tyrolan určitě se v tomto vy, zná a já mu za to děkuji. To, co teď předložila komise, nestačí, si myslím. Nelze, aby když bude překročeno jedno z kritérií, z osmi kritérií, tak celá ta oblast uh, najednou bude znevýhodněna a když eh, hovoříme o, o osmi kritériích, když eh, tady bude osm, sedm znevýhodnění a jedno nebude, tak eh, aby to nebyla znevýhodněná oblast. Už existují nějaké výpočty, například pro Francii a i v Paříži, v pařížské kotlině, která je, která je velice dobře na tom zemědělsky, tak eh, tam budou znevýhodněné oblasti a naopak některé, některá pohoří z toho vypadnou. Takže tak to nelze. Co chceme eh, podporovat podporou eh, znevýhodněných oblastí? Chceme podporovat plošné zemědělské obospodařování Evropy a to je cíl. Proto prostřednictvím špatných kritérií, no špatným uplatněním těchto kritérií, Eh, nebylo možné zachovat to eh, celoplošné obhospodařování zemědělské půdy v Evropě. Proto bychom mohli tady na zemědělském výboru využít svého vlivu, máme na to dost času, aby eh, se to náležitě prodebatalo a spolu s panem Dorfmanem bychom se měli postarovat o to, postarat o to, aby to byla v dobrá zpráva, aby opravdu eh, v Evropě nebyla žádné oblasti, které nebudou kvůli tomuhle obhospodařovány. Dobrá, děkuji. A nyní pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych také chtěl osobně poděkovat eh, panu zpravodajovi. Myslím si, že ten systém LFA je důležitou součástí společné zemědělské politiky a ve Skotsku máme velmi dobré zkušenosti s tímto, jak říkáte, v bodu 3. Jedná se o podporu k, ve výrobě výživných potravin, samozřejmě ne tabáku a cel, k celkovému ekonomickému blahu. Řeknu to stručně. Eh, musíme eh, mít na paměti několik věcí. Je eh, správné, abychom se zatím definitivně nestavili k návrhu komise, protože ten je ještě rozpracovaný. A ještě se to tady hodně dolaďuje v té osmičce nebo má doladit, aby ta kritéria opravdu seděla, aby ty méně zvýhodněné, výhod, nebo znevýhodněné oblasti byly opravdu znevýhodněné. Uh, údajně i uh, lucemburské eh, mm, eh, eh, odlehlé lucemburské oblasti měly být znevýhodněné, i když je to vyloženě zemědělsky výhodná půda. Takže eh, reforma LFA musí eh, probíhat eh, v, cel, v, v souladu s celkovou reformou společné zemědělské politiky. Rozpočet na LFA musí být také vnímán jako součást celkového vyrovnání v rámci ZP, protože mít LFA bez peněz by nedávalo smysl. A je třeba také přesně definovat, co to je aktivní obhospodařování, také eh, bychom měli zdůrazňovat eh, roli regionality a, nebo regionálních aktérů a, eh, aktérů z vnížku členských států, aby do toho opravdu byly zapojeny všechny místní orgány. Děkuji. Předám slovo paní Jegle. No, Děkuji, pane předsedo. Panu zpravodaji opravdu patří dík, protože eh, poukazuje přesně na eh, body, které, když se na to dívám, eh, co komise předkládá, opravdu nechápu a které necháváme společně. Dlouhá léta klademe důraz na to, aby byla znevýhodněná místa podporována nebo spolupodporována, že jsou součástí našeho zemědělství. Hovoříme tady o klimatu, o změnách klimatu, pustíme se do určitého nebezpečí. Já si myslím, že to nebezpečí je reálné, když se dívám na ta navrhovaná kritéria a tady je to také dobře eh, popsáno, že s eh, eh, té oblasti vypadnou určité oblasti, oblasti, nebo z té podpory eh, odejdou o tamtud zemědělci a potom tam budeme všechny ty problémy s erozí a s dalšími věci, které nechceme. Dlouho jsme o tom hovořili, hovořili jsme tady o eh, eh, podpoře tabáku, můžeme se k tomu stavit, jak chceme, že musíme podporovat, že jsou podniky, protože jsou to malé podniky, dělají pracovní místa, protože jsou oblíbené. No a to přesně platí i pro eh, eh, znevýhodněné oblasti. O to více dokonce. A když komise eh, ví, nebo komise vychází z kritiky účetního dvora. Musíme se tedy podívat přesně na to, kde, nebo v čem přesně ta kritika spočívá a kde je třeba změnit ta slabá místa, ale ne tak, aby se celý ten systém předělal to ne tak, jak by se měl být předělat, eh, jak by se měl předělat. Já bych eh, znovu tedy eh, řekla, že bych podpořila našeho pana zpravodaje ve všech ohledech. A akorát bych ještě tohleto řekla mnohem důrazněji. To, jak to tam teď je. A musíme tedy zůstat na tom, tedy co teď eh, říkáme. My jsme vždycky eh, říkali, že druhý sloupec, eh, tam, že ten druhý pilíř tam vždycky musí být a nesmí to předat jenom tak výboru pro regionální rozvoj. Nicholson. Děkuji, pan Nicholson. exploded the microphone. Uh, Vzhledem k tomu, že už eh, nám utíká čas, tak jenom takto souhlasím s tím, co právě řekla paní Jagle. Já si myslím, že říkáme všichni stejnou věc, ale pravda, že chci i já pogratulovat panu zpravodaji za tu zprávu. Eh, musíme být skutečně opatrní, protože vstupujeme na nebezpečné území jenom proto, že účetní dvůr položil určité otázky eh, neznamená to, že řekneme, co po nás tedy chcete, jak máme, do jaké míry skákat, jak eh, si přejete. Eh, to si nezapomínejme, že ti eh, auditoři dostávají vysoké odměny, eh, které přisou, mm, my máme jenom 30% toho, takže aby si stěžovali, že eh, dostává někdo příliš mnoho peněz, když by ty peníze nedostali, tak by ty oblasti neexistovaly vůbec. Toto jsou oblasti, které jsou velmi citlivé s, s Eh, na, s ohledem na životního, životní prostředí. O, je mi líto, že už George odešel, ale každopádně, dokud neuvidíme ty mapy, tak nemůžeme komisi dovolit, aby učinila další krok. Ta kritéria musí být správná a ta kritéria musí být pro všechny, nejenom uh, jenom protože ta kritéria, která si myslím, by seděla těm ve Španělsku, Řecku, eh, Itálii a se velmi eh, odlišná od, toho, od oblastí, které by se kvalifikovaly eh, od, v oblasti, odkud já třeba pocházím a obávám se, že tady zase vy se snažíme vytvořit jedno eh, velikost pro všechny, která by se děla všem a to nemusí fungovat, takže bychom měli být opatrní, musíme počkat na ty mapy, budeme předkládat pozměňovací návrhy spolu s panem zpravodajem, ale myslím si, že zatím je ten přístup velmi rozumný. Eh, komise si ale musí uvědomit, že dokud nám nepředají ty podklady a informace, nemůžeme zatím souhlasit souhlasit s tím, co, eh, co, co navrhují, mohou si stěžovat až u Barosa, mohou, nás, mohou s tím jít na nejvyšší úroveň, ale já v této fázi budu velmi tvrdě bojovat proti. Děkuji paní McGuinness. Děkuji, omlouvám se, já jsem slyšela jenom posledních několik vstupů. Děkuji panu zpravodaji za práci a jak říkal pan Nicholson, je skutečně, abych, eh, skutečně nutné, abychom viděli ty mapy, ty simulační eh, eh, produkty, jak budou vypadat, jaký bude dopad na ty stávající oblasti, stejně jak to řekla paní Jegle, co když někdo, vy, která ta oblast vypadne jenom o malý kousek a co se stane s farmářstvím v této oblasti a také se eh, obávám, že, že nebo souhlasím s tím tou poznámkou o účetním dvoře, protože oni s tím přišli a je velmi eh, důležité se zamyslet nad tím, jak budeme na ty jejich připomínky reagovat. Nezapomínejme se na, nezapomínejme na ty lidi, kteří tam žijí. Já jsem se účastnila dnes eh, setkání ke klimatickým změnám a hovořilo se tam o farmářích, kteří žijí právě v těch oblastech, kde ty klimatické změny se projevují a bylo řečeno, že nějaká finanční podpora je určitou zárukou. Takže souhlasím, slyšela jsem, že nebudeme mít až do konce února ty výsledky těch map, těch simulací, takže zatím máme nějakou Eh, nějaký čas. Děkuji. Poslední pan Kapula Santos. Děkuji. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Eh, také moje stanovisko je celkem pozitivní k té práci pana zpravodaje, ale tady je potřeba opravit dvě věci. Bod 5 a bod 8. V bodě 5 pan zpravodaj říká, že těch osm kritérií je pravděpodobně vhodných. Možná, že těch osm kritérií je vhodných. Ale když budeme výlučně podporovat tato kritéria, tak to není správné. Mě bychom měli mohli podpořit i další kritéria. A v bodě 8 říká, nebo hovoří pan zpravodaj o ekonomických údajích, ale my musíme zvážit také sociální a demografické údaje. To jsou drobné věci ke dvěma těm bodům ve zprávě, jinak si myslím, že zpráva si zaslouží chválu a myslím si, že pan zpravodaj, nebo doufám, že bude otevřený k eh, pozměňovacím návrhům, aby byla zpráva ještě kvalitnější. Mm, děkuji. A nyní pan Dantan. A prosím jednu minutu pouze. Já souhlasím s veškerou chválou, která zde zazněla. Je to vyvážená zpráva. Co se týče těch map, některé již existují. Vím, že ve Francii ta mapa ukazuje, že oblast Champagne je považovaná za znevýhodněnou a byl ten nový mechanismus by eh, eh, přispíval tomuto tomuto regionu. Asi eh, je to také proto, že je to tak znevýhodněná oblast, že se tam pěstuje víno a vyrábí šampaňské, protože je to jedna z těch mála plodin. Měli bychom být tedy realističtí. Děkuji. již se nikdo nehlásí o slovo. Tak, jak jsem říkal, paní Josefín Hoffman za Evropskou komisi je zde a prosil bych, aby se stručně vyjádřila k problematice. Thanks very much, Chairman. I will try to do my... Děkuji. Pokusím se o a, to být stručná, ale spousta komentářů byla velmi zajímavých a poučných. Pokusím se o tu minutu. Chci poděkovat eh, za tu zprávu, protože si myslím, že je velmi obsažná a velmi přesná a popisuje všechny potíže, v kterých jsme. Ale Chtěla bych připomenout jednu věc, protože a to je to, že my nepostupujeme jenom kvůli stížností u uh, Eh, dvora účetního eh, rada již vyslovila žádost v roce 2005, aby byl revidován systém, systém eh, znevýhodněných oblastí, aby, aby se s tím něco dělalo a byl navržen nový systém. Takže my to děláme z tohoto důvodu a proto také se tomu věnujeme tak naplno. Možná bych vyjasnila tři mm, důležité prvky, které zde zazněly i ve vašich komentářích a které bychom měli znovu zvažovat. Jednak otázka těch, té prahové hodnoty 66%. Proč máme těch 66% nařízení a ten systém vyžaduje, aby zde bylo význačné přírodní znevýhodnění. A abychom řekli, že to je skutečně význačné znevýhodnění, musí být většina zemědělského prostoru v tomto regionu znevýhodněná. Když jsou tam jiné funkční hospodářské systémy, které mohou být podpořeny eh, kvůli eh, životnímu prostředí, tak eh, je tam možnost této podpory. Chci tím říci, že LFA není jediným opatřením, kterým můžeme podpořit farmáře k tomu, aby zachovali konkrétní hospodářské systémy v oblastech, kde třeba není většina znevýhodněná, jenom částečně. My jsme žádali, aby členské eh, státy testovaly i jiné prahové hodnoty nižší, mohou, mohou testovat 50% i jiné prahové hodnoty a na to se budeme muset podívat, až budou ty mapy k dispozici. Požádali jsme také členské země, aby navrhly jiná kritéria. Vy jste tady zmiňovali, že ta kritéria skutečně se nemohou použít na celou Evropu, a my jsme eh, požádali členské státy, aby, a dělají to vědci v těch členských státech, kteří nám pomáhají v tomto procesu, aby přišli s jinými kritérii. Není to tedy ukončený a uzavřený proces a ta kritéria, která jsou v současné době navrhována, jsou um, v současné době považována za objektivní a k tomu, aby se dalo definovat, co je přírodní zneho, znevýhodnění. To je cílem toho celého procesu. My musíme mít jasný vymezení toho, co to je přirozené znevýhodnění eh, půdy v Evropě za různých podmínek. Ale musíme najít jakýsi celkový mm, překlenující indikátor, který který by, který by zohodnil všechna ta, všechny ty ta typy znevýhodnění. Otázka e, kumulace těch kritérií. Je to možné na základě našeho přístupu? To znamená, že můžete mít oblast, kde je třeba e, problém se, s texturou, e, se strukturou půdy, s kamenitostí a také s teplotou. Takže toto může eh, být v různých oblastech, ale dohromady to tvoří těch 66 eh, znevýhodnění. Z vědeckého hlediska je ale oblí, eh, obtížné mít směs těch kritérií, která nedosahují toho, té hranice, eh, tak, aby skutečně vznikla ta trahová hranice, to znamená překážka pro zemědělství. zemědělství. Když eh, prostě Někdo si řekne, ten handicap není dosti velký, to kritérium se nenaplní, vezmu tedy tři, čtyři a dohromady mi dají toto, toto, toto práhovou hranici. Takže to jsou potíže, kteří, které s tím máme a které věci řeší. E, socioekonomická kritéria a pohlížet na celé toto opatření jako na opatření směřující k zabránění depopulace. E, my zatím se díváme na toto opatření jako opatření, které by mělo zabránit opouštění půdy, že cílem je, aby ta půda zůstala zachována pro život a pro živobytí lidí. To je, to je jasné, ale abychom skutečně cíleně bojovali proti depopulaci odchodu lidí, musíme mít jiná cílená zapatření, opatření, která jsou v oblasti rozvoje venkova a která přidáme k těm opatřením LFA. A my bychom toto neměli použít jako kritérium pro vyhodnocení té oblasti, pro, pro její zhodnocení, protože ta, ta, ty, ty populační trendy se mění různě. E, co se týče oblasti šampaň ve Francii, my víme, že k tomu může dojít, protože tam je skutečně ta půda velice kamenitá a to je vhodné pro zpěstování e, révy na výrobu šampaňského, nicméně je ta půda Ehm, jaksi eh, skutečně kamenitá, ale proto tady máme tu fázi toho dolaďování, tu takzvanou druhou fázi, kdy je možno říci, že některá ta oblast se už z toho vypadne, sice splňuje kritéria, ale překonala to znevýhodnění. Takže nakonec, pokud to členský stát dobře provede, šampaň na té mapě nebude. Děkuji. Mulțumesc Comisiei. Are Děkuji zástupkyni komise předávám slovo zpravodaji, panu Dorfmanovi. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, ja. Děkuji, pane předsedo. Já jsem rád, že eh, slova kolegů jdou stejným směrem jako to, co jsem říkal a proto mám relativně málo, co bych mohl dodat. Hovořili jste tady o otázce eh, vyřazování, phasing outu. A samozřejmě pro některé oblasti eh, si ho nelze představit. No, ale... Naopak, kdyby vypadly z té definice, tak ano. Potom eh, Často znevýhodněnost eh, souvisí s tím, co se eh, tam pěstuje. Tady ten specifický eh, případ v kraji Šampaň ukazuje, že tam se vydělává na tom znevýhodnění. Bordo je také známe tím, že tam prostě roste, se tam roste. Kdyby se tam pěstovala pšenice, tak by to dopadlo tragicky takže eh, ta eh, vazba na eh, pěstované plodiny se tady bude muset zohlednit a věřím, že v tom doladění to bude možné. Dvěma slovy k socioekonomickým kritériům. Nařízení o kterém jde, vylučuje socioekonomická kritéria a nelze si, nelze si představit, že bychom tam zadními vrátky eh, je tam protlačili. To by nebylo rozumné. Potom máme tady samozřejmě eh, zprávy eh, Ekosoku a výboru regionu. A je docela dobře, že do tohoto byly zapojeny. Potom eh, je tady eh, ústřední otázka, která se stále opakuje, a sice otázka o důležitých oblastí. O které oblasti vlastně jde? To je otázka politická. Eh, zemědělci budou muset mít pocit, že jde o ně, že jsou důležití jinak víc k tomu eh, nemám, co bych tomu řekl. Velice rád bych poděkoval. Eh, samozřejmě mm, mm, tady kolegům eh, v sekretariátu i v komisi, kteří mi usnadnili tuto práci a budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy v nadcházejících několika týdnech. Děkuji. Vă reamintesc faptul că termenul pentru depunerea amendamentelor... Vám, pane Dufne, chcem připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 4. února ve 12 a 7, 16. a 18. března eh, budeme hlasovat ve výboru a v dubnu potom na plenárním zasedání. Teď přejdeme k poslednímu bodu, a, tedy k poslední zprávě, což je návrh stanoviska ohledně nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii. Jedná se zelenou knihu komise. A zpravodajem nebo navrhovatelem je pan Salvatore Carona, kterému tímto předávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Co jsme měli příležitost diskutovat o tomto tématu. Všichni kolegové uvedený dokument mají, byl přeložen do všech jazyků a proto, vzhledem k tomu, kolik je hodin, už vám nebudu zabírat příliš času. Jenom se stručně zmíním o některých tématech, které si to zasluhují. První aspekt. Podle mého zásadní, a já jsem se ji snažil uvést do toho stanoviska, se týká potřeby e, spravovat správným způsobem e, tento druh odpadu, e, biologického nebo biodegradabilního správným způsobem, ať už se jedná o e, možnost ochrany zdrojů i snižování e, dopadu odpadů na životní prostředí. A to na základě Evropské agentury pro životní prostředí, která vypracovala studii, která hovoří velice jasně 41% pevných tuhého komunálního odpadu končí na skládce, což má dopad na životní prostředí, na veřejné zdraví. A z toho si samozřejmě vyvodíme další možné důsledky. To znamená, že tedy tuhý komunální <clears throat> odpad by měl pokud možno končit jinde než na skládce eh, a měli bychom je využít lépe. Naše úsilí i v tomto stanovisku je zaměřeno na to, abychom našli možné vhodné alternativy, které by umožnilo eh, umožnili odkládání tuhého komunálního odpadu na skládku co možná v nejmenší míře. Ve stanovisku jsme se zabývali prevencí této situace a to je vlastně první základní prvek boje proti vzniku odpadů. Návrh stanoviska se zaměřuje také na recyklaci, na kompostování a my víme, že budoucnost zemědělství záleží také eh, na politikách eh, ochrany půdy. To znamená, že komposty a Eh, a nerovní digestát eh, jsou velice důležité. A díky těmto systémům nebo systematickému zpracovávání eh, materiálu můžeme také chránit životní prostředí a plodnost zemědělské půdy. Takže sběr biologického odpadu je velice důležitý, protože tím si zajistíme kvalitní odpad, odpad vhodný na kompost a tak dále. Eh, a z toho vyplývá i pak kvalita finálního, eh, finálního produktu. Já jsem se zmínil o několika důvodech, proč jsme eh, chtěli, aby komise už si stanovila jasné závazné cíly pro recyklace, které by byly definovány na celoevropské úrovni. Nesmíme zapomínat, že hovoříme o tématu, který, které má nesmírný dosah. V současnosti každoročně produkovaný odpad v Evropské unii mezi 76 a 102 miliony tun potravinových, teda odpadu z potravin a odpadu ze zahrady takže to je od 76 eh, milionů tun eh, odpadu z potravinářského průmyslu. Pro nás je to téma nesmírně důležité i na tomto výboru. Vzhledem k tomu, že času je skutečně málo a každý jsme si mohli mm, to stanovisko už přečíst, očekávám tedy pozměňovací návrhy od kolegů, abych mohl následně sformulovat eh, nějaké schudné řešení pro nás všechny. Děkuji. Děkuji vám, pane Karuno. Chtěl bych poděkovat navrhovateli na tomto místě, protože nám téměř došel čas a opravdu bych nechtěla příliš naléhat na tlumočníky, proto prosím řečníky, aby nehovořili déle než jednu minutu. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Nebude to dlouhé, opravdu, už jsme všichni unavení. Blahopřeji navrhovateli k detailně vypracovanému stanovisku. Mám pár návrhů. Doufám, že dojdeme kompromisu. Jedna poznámka se týká toho, že mám tak trochu obavy ohledně kompostáže, protože eh, je to tu chápeno jako způsob řešení problému. Kompost může využít jen na malém území, takže to nemá zase takový dopad, ale není to zase nevýznamný způsob. A také další moje obava je to, že eh, kompost může být nekvalitní a spíše může kontaminovat, než eh, hnojit tu zemědělskou půdu. Eh, je tedy třeba kontrolovat kontrolu kompostu a stanovit, jaká kvalita je dobrá. Eh, je, to, je možné, že v některých místech, tam, kde se využívá eh, kanalizační eh, systém, by mohl být i, i odpady tedy z tohoto systému využívané určitým způsobem a jediní lidé, kteří mají problémy se skládkou, jsou ti, kdo bydlí blízko, ale ti mají s tím zase opravdu problémy protože to je velice nepříjemná věc pro sousedy mít tam na blízku eh, skládku. Byli by lidé tedy rádi, kdyby měli více zařízení, ve kterých by bylo možno kompostovat odpady. Je třeba, aby byly dobře zpravována tato místa a doufám, že se vám podaří dosáhnout schůdných kompromisů a děkuji vám za toto stanovisko. Děkuji.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 Pan Hausling. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Já si, si na rozdíl od předřečnice myslím, že Evropská unie musí jednat v této oblasti. Mezi členskými státy jsou obrovské rozdíly a myslím si, že si nemůžeme dovolit eh, eh, stejně i jako dříve na skládku vyvážet eh, cenou surovinu jak se tomu děje do dneška v řadě případů. I spalování je druhá nejlepší možnost Ovšem měli bychom, a, a to si myslím, e, mnohem více e, sázet na zhodnocení prostřednictvím bioplynu, e, zejména u potravinových odpadů, u těch snadno zkazitelných věcí. To není problém technicky a organicky, organické látky bychom měli co eh, nejvíce přepracovat v eh, zařízeních na bioplyn, než je dále předáme do eh, zemědělství. Děkuji. A je tady zastoupena komise, no, zastupuje paní Fras. Nu știu dacă mai avem prea mult timp, dar vă rog să vă încadrați într-un minut. Dacă... Už není mnoho času, takže prosím, nedelej než minutu. Um, Děkuji. Nemohu jít do detailu všech těchto poznámek, které jsem si opravdu bedlivě poznamenala pro budoucí práci. Komise by ráda přivítala eh, zájem o toto téma. A to, že bylo toto téma probráno zde ve výboru velice do detailu. Děkujeme za podporu Eh, ohledně témat, které budou v té zelené knize, tak eh, jsem ráda, že tu najdeme nějaké podobné pohledy na věc a základ k diskuzi, abychom dosáhli eh, akcí v této, v této oblasti. Velice ráda jsem se znamenala několik věcí, a to je podpora využití té hierarchie odpadu, především prevence vzniku obchodu, podpora pro kompostování, recyklaci, uznání bioodpadu jako důležitého přírodního zdroje, úloha eh, bioodpadu jako hnojiva, přírodního hnojiva, které zlepšuje kvalitu půdy a také nakonec je potřeba eh, kvalitativních norem mm, pro eh, samotné materiály tedy a, a toto E, tyto bioodpady. Takže děkuji výboru a děkuji navrhovateli. Já děkuji i komisi. Pane Korono, ještě máte možnost posledního slova. Ne, já bych chtěla jenom poděkovat za příspěvky. Máme strašně málo času, takže to nebudu rozebírat, ale všechny ty příspěvky mi připadají obohacením, eh, zvyšují kvalifikaci eh, tohoto textu, zdokonalují jej. Takže já očekávám, že kolegové mi v následujících dnech pošlou pozměňovací návrhy a budu se snažit, eh, abychom získali co možná největší podporu ze strany výboru pro, tuto, mm, pro to stanovisko. Takže do druhého. Eh, února eh, dopoledne, tedy 12.00. Prosím, předkládejte pozměňovací návrhy ke konci února. Budeme, probí, eh, budeme hlasovat a mám jedno oznámení. Včera odpoledne politická skupina potvrdila rozhodnutí parlamentu ohledně zprávy pana Sekirského o o pomoci pro znevýhodněné osoby a na plenární zasedání eh, tedy přijde stanovisko z března 2009, přijaté tehdy eh, v prvním čtení. Pokud nemáte žádné eh, žádné výhrady, tak považuji tento návrh za schválený. Další schůze se bude konat